Euh, Colleagues, I apologize. Kolegové, omlouvám se za prodlení, ale jsme víceméně obětmi stávky, takže chápeme, proč je nás zde poměrně málo. Nicméně je čas zahájit práci. Eh, můžeme schválit pořad jednání? Ano, děkuji. A nyní sdělení předsedy. Především eh, rád bych připomněl eh, našim členům, že zítra dopoledne se koná mimořádné slyšení našeho výboru a sice bude to slyšení eh, s kandidátem na předsedu jednoho výboru pro řešení krizí. Eh, dnes máme slyšení předsedy, tedy uchazeče o předsednický post a eh, zítra dalších šest členů. Další mimořádné zasedání je ve Štrasburku příští týden, kde budeme přinejmenším jednat o těchto bodech. Annual, annual report, zpráva ECB zpráva, hlasování o kandidátech mm, na posty v jednotném výboru pro řešení krizí a pak jsou tady návrhy na projednání námitek, který se týká eh, jednotného Eh, fondu pro řešení krizí a eh, také eh, ještě slyšení s italským předsednictvím, také s panem ministrem Padovanem, který předsedá Ecofinu. Dále o pokračujících trialozích. Tak za prvé Dosáhli jsme politické shody o evropském statistickém trialogu po více než dvou letech vyjednávání za pomoci italského předsednictví, paní komisařky Tysonové, zodpovědné za Eurostat a také děkuji, eh, tedy díky zpravodajovi panu Baje, čili můžeme nyní hlasovat eh, o eh, brzkém eh, slyšení ve druhém čtení a tím se zajistí tedy to, že okamžitě po jmenování nový šéf Eurostatu se dostaví na slyšení do Eh, našeho výboru. Dále musíme zajistit rozdělení dvou pilířů evropského statistického výkaznictví, tak aby Evropská komise eh, mohla lépe eh, zkoumat národní statistiky a případně takto bojovat proti finančním podvodům. K tomu tolik Myslím, že výsledky jsou dosud pozitivní. Co se týče druhého trialogu, to jsou multilaterální směrné poplatky. E, to je tak e, tady pořád ještě Nečekáme na dohodu a musíme tady počkat Eh, a v podstatě vyslal eh, radě signál, že by měla eh, pokročit vpřed. Na zpravodajem je tady pan Zalba. Dále pár slov o, o postupu týkajícího se pracovního programu komise na rok 15. Co se týče rámcové dohody s komisí, očekáváme, že eh, se dočkáme rozhodnutí a také, že parlament eh, bude reagovat. A samozřejmě je to také věc pro pana místo předsedu Tilmanse. A objevilo to v médiích eh, já bych chtěl připomenout, že my jako výbor očekáváme, že komise bude pokračovat v práci na eh, všech eh, tématech eh, a nemělo by se tedy nemělo by se to tedy objevovat, nemělo by se objevovat Eh, mediální prohlášení, která mohou způsobovat, eh, vyvolávat určitá rizika. Čili my budeme konsistentně reagovat na eh, oznámení komise, které očekáváme 16. prosince. Teď dostáváme bodu číslo 3 na programu a toto je návrh stanoviska která se týče změny směrnice o dlouhodobo zapojení akcionářů a některých prvků výkazu zprávě a řízení společnosti. To jsou články 44, potom 9, eh, G, 9 eh, EB, No a já tady eh, bezprostředně eh, předám slovo panu Ludvíksonovi. Děkuji vám za slovo, pane předsedo. Já bych chtěl na úvod eh, konstatoval, že tady eh, nelze jaksi eh, spochybňovat práva akcionářů. Ta debata byla dlouho velice polarizovaná. My jsme eh, tedy říkali, že, mm, máme, že se nám líbí návrh komise a jiným se zase velmi nelíbí. Je to v podstatě nebe a nebo peklo. Je potřeba, abychom důkladně proskoumali tento návrh. Musíme identifikovat, co je dobré a co je v tom návrhu méně dobré. Musíme proskoumat všechny argumenty, a a pořádně a dosáhnout stanoviska, které bude promyšlené a vyvážené. Návrh není ani nebem, ani peklem. Ta pravda je jako obvykle někde mezi těmito dvěma extrémy ale za těchto předpokladů eh, bych chtěl, eh, bych chtěl vést otevřenou a flexibilní diskuzi. V nejbližších týdnech doufám, že společně budeme eh, moci dospět ke společnému fungujícímu řešení, pokud jde o to centrální dilema, které je v návrhu obsaženo je důležité klást prioritu na to, aby to stanovisko získalo širokou podporu. Stejný je i motiv za tímto návrhem. Já do značné míry e, souhlasím s analýzou problému, tak jak ji provedla komise. E, za prvé, e, vlastníci příliš mnoha podniků jsou pasivní a, a zabývají se pouze některými otázkami a vedení potom může často dospívat k nepříliš promyšleným řešením, které prospívají jenom některým vlastníkům, některým částem a nikoli firmě jako celku. Za druhé, mnohé e, firmy jednají příliš zrace. Zaměřují se na co nejvyšší krátkodobé výsledky a ta dlouhodobá perspektiva e, potom přichází zkrátka, což vede mimo jiné k tomu, že úrovně investic jsou příliš nízké a k tomu, že důležité otázky E, týkající se budoucnosti vůbec nepřijdou na potaz. Takže ta situace je do značné míry iracionální. Ta krátkozrakost snižuje výkonnost, výnosnost a konkurenceschopnost v dlouhodobém horizontu. Za třetí, ta pasivita a krátkozrakost je do značné míry celoevropský problém. Okolo 44% vlastníků eh, firem kotovaných na burze pochází ze zahraničí. Eh, přesto je často velice těžké jednat aktivně a dlouhodobě, pokud pokud jde o e, přeshraniční majetky. A e, tak to, to býti nesmí. Proto by bylo dobré, kdybychom zavedli evropská minimální pravidla tak, aby vnitřní trh fungoval v tomto ohledu lépe e, tak, aby firmy mohly fungovat přeshraničně, což je také rozhodující faktor na kapitálových trzích, které by se měly nyní vybudovat. Co je tedy potřeba udělat? Jedním způsobem, jak překonat tu pasivitu a krátkozrakost, je eh, rozhýbat institucionální eh, investice a v neposlední eh, řadě také, v oblast, také u pojistek. Takže dokud, to, dokud ta pasivita a, a krátkozrakost přetrvává, jak tomu často dnes je, tak ty podniky se nedostanou z těchto problémů. Jestliže mezinárodní investoři a správci kapitálu Eh, místo toho začnou eh, jednat aktivně a dlouhodoběji, tak to pravděpodobně bude mít na společnosti pozitivní dopad. Je důležité zdůraznit, že aktivnější a dlouhodobější institucionální investice nejsou celým úplným řešením toho identifikovaného problému. Hovoříme tady pouze o části řešení. Eh, abychom se dostali ještě dále, musíme zaujmout širší hledisko a zkoumat, vš- jak mohou všichni zainteresovaní aktéři přispět. Eh, mám na mysli například zaměstnance, spotřebitele, zájmové organizace a také místní samozprávu eh, tak to, to, ty mohou zajistit institucionální investice, eh, což je, pouze, což je ovšem pouze jedna eh, proměna v této rovnici. A proto si myslím, že návrh komise je v podstatě správný, pokud jde o eh, detaily. Tady jsou ovšem závažnější otazníky, které se týkají transakcí mezi zpřízněnými stranami. Tady se v podstatě můžu postavit za linii komise a návrh stanoviska hovoří o detailních adaptacích spíše než o radikálních změnách. Můj návrh stanoviska eh, by se dal shrnout do pěti bodů. Pokud jde o možnosti podniků identifikovat své akcionáře, eh, tak já bych tam rád přidal dodatek, který by podporoval dodal, do dialog mezi akcionáři. Eh, a firmy, které identifikují své akcionáře, by měly jim zpřístupnit vzájemně kontaktní e, informace, pakliže o ně někdo konkrétně požádá, což umožní vzájemný dialog mezi akcionáři a ti potom budou moci diskutovat o otázkách, e, které se týkají firmy. A když e, stoupne úroveň dialogu, tak bude i lepší zapojenost akcionářů. Pokud jde o správce kapitálu a institucionální investory a jejich práci, Eh, tak tady eh, bych eh, prosazoval vyšší míru otevřenosti, transparentnosti v návrhu komise, tak, aby pravidla transparentnosti a spravedlnosti se, postar- spravedlnosti se postarali o to, aby institucionální investoři a správci kapitálu by měli povinnost zveřejňovat politiku odměňování. Tak to protože návrh komise je tady příliš měkký. Transparentnost by měla být ještě vyšší eh, pro jednání správců kapitálu protože eh, to jsou ti, kteří provádějí eh, institucionální investice. Pokud jde o hlasování a poradenství, tak tady je důležité upřesnit roli poradců. Je potřeba vědět, že zmocnění poradci musí mít na zřeteli zájem podniku. Pokud jde o vedení, o roli vedení a managementu, tak já bych rád tady také zvýšil míru transparentnosti. Manevrovací prostor eh, firmy musí existovat tak, aby eh, politika eh, odměňování byla eh, poněkud přísnější. Je potřeba konstatovat, že eh, pokud že akcionáři řeknou ne politice odměňování, tak by to mělo být dodrželo. Tak, aby bylo rovné eh, hřiště pro všechny zainteresované strany, bylo by dobré, kdyby firmy svázaly odměňování ředitelů s platy zaměstnanců. A konečně, pokud jde o transakce mezi spřízněnými stranami, tak tady vidím určité problémy u návrhu komise. Myslím, Myslím si, že by bylo chytré eh, poněkud zvýšit naše ambice v této části legislativy. Transparentnost a pojistky jsou důležité, ale ten postup nesmí ohrozit efektivitu společnosti. Já bych byl rád, kdyby eh, existovala eh, jasná eh, evropská minimální pravidla. To je velice důležité. Kde, jak přesně mají být nastavená, to nechávám otevřené do diskuze. V mém návrhu stanoviska navrhuji několik upřesnění a dosplnění a je tady důležité dávat členským státům možnost rozhodovat o tom, zda povinná hlasování u transakcí pro zpřízněných transakcí se spřízněnými stranami vyššími než 5%, zda se mají týkat pouze těch transakcí, které jsou uzavírány za netržních podmínek. Eh, já se těším na konstruktivní dialog eh, okolo eh, všeho tohoto, který bude probíhat v nejbližších týdnech. Budu velice otevřený a flexibilní a doufám, že stejně budou jednat i ostatní. Můj, můj cíl je hledat co nejlepší společné řešení, tak, aby vliv našeho výboru byl co největší. Děkuji za slovo. Thank you to the rapporteur. Děkuji zpravodaji. A nyní za EPP. Děkuji, eh, pane předsedo. Pan eh, Šváb tady bohužel dnes eh, s námi nemůže být a požádal mě tady, abych k této zprávě tlumočil jeho poznámky, což činím rád. Především děkujeme panu eh, Ludvíksonovi srdečně za jeho práce i jménem Andrase Švába. Obecně řečeno, celkově cíl Evropské komise, eh, to je vytvořit maximální míru transparentnosti a ochrany eh, spotřebitele, ta je podporována tento cíl podporován eh, panem Švábem. Nicméně je třeba přeskomat určité konkrétní návrhy. Eh, Není zde přesvědčení, že jsou nutné všechny tyto nové požadavky předložené v návrhu. A vzhledem tradicím a vzhledem ke strukturám eh, v jednotlivých členských zemích, které nejsou dostatečně respektovány v návrhu, je třeba přeskoumat které z těchto aspektů by měly zůstat eh, v rukou členských zemí. Teď konkrétně článek 9a, a to je hlasování o eh, politice eh, plateb. Zde v návrhu komise máme velice detailní úpravu, a pan Schwab není přesvědčen, že všechny prvky zde uvedené jsou opravdu nezbytné. A kromě toho je třeba pečlivě přeskoumat, zda vše, všechny požadavky z článku 9.3 eh, jsou nutné a zda řeší také aspekty, které jsou nezbytné pro lepší kontrolu akcionářů. Dále 9b to je hlasování o e, zprávě o odměnách. Ani zde není náš e, e, sínový zpravodaj přesvědčen, že je to takto nutné. Jde de facto o zopakování něčeho, co akcionáři už dříve schválili je pravděpodobné, že zde bude docházet k překryvům s politikou odměn. Čili tady je dvojí eh, regulace a eh, samozřejmě to vyvolává otázky, například eh, jak drahé bude něco takového provozovat. Dále je třeba poznamenat, že členské země by měly mít větší svobodu v tom, aby si zvolili ty nejvhodnější struktury eh, pro eh, podniky eh, u sebe na svém vlastním území. A dále to jsou práva akcionářů, osobních i korporátních. A tady podle jeho názoru je v návrhu komise Eh, působnost tohoto mm, návrhu příliš široká. Celkově se domnívá, že tato úprava by se zaváděla obtížně a pomalu, což znamená, mohlo by to mít negativní dopady na eh, běžný chod systém by neměl nijak negativně ovlivňovat každodenní fungování obchodních skupin. Čili eh, proto je třeba působnost eh, omezit a soustředit se pouze na mimořádné transakce, abychom se vyhnuli negativním dopadům na podniky. Takže tolik eh, poznámky které vyřizuji jménem našeho zpravodaje eh, pana Švába, což jsem tady rád učinil. Děkuji vám. Děkuji. Za ECR nyní pan Sampoter. Děkuji, pane předsedo. Hovořím jménem pana Foxe, který je naším zpravodajem, stínovým a dnes zde nemůže být tak především pan Fox děkuje zpravodaje za tento návrh. Je jistě dobré, že se dlouhodoběji mají akcionáři a podílníci angažovat. E, také zvýšení transparentnosti a tak dále je pozitivně. Čili pan Fox v eh, podstatě v hrubých rysech podporuje celkový cíl této směrnice a domnívá se, že něco podobného je při řízení společnosti nutné. Uvědomuje si ovšem také to, že existuje mnoho různých podílníků a akcionářů, a ty modely jsou různé v členských zemích, takže určitě bude obtížně najít univerzální přístup vhodný pro všechny země. E, tady to je směrnice o minimální harmonizaci. Domnívá se, že by mělo být necháno na členských zemích, jejich podmínkách a e, ověřených postupech, aby se eh, rozhodlo, zda eh, je nutné, aby se vše vztahovalo na eh, těch 5% plus jedna transakce. Je třeba pravidla upravit tak, aby ten režim fungoval také například u navrhovaných výjimkách u transakcích pro, nebo v případě celých skupin firm a podobně. Pan Fox podporuje pozměňovací návrhy pana zpravodaje na ochranu společného trhu tím, že eh, hovoří nebo zabývá se antikompetitivními přeshraničními podplatky. Důležité všem je také to, eh, že nová úprava eh, nesmí jít na úkor důvěrnosti, a to jak tedy soukromých dat, tak dat obchodních. Pan Fox eh, souhlasí s vysvětlením zpravodaje, například poslanecí návrh číslo 12. Zde je třeba nastavit vhodnou eh, rovnováhu eh, mezi zveřejňováním údajů a mezi důvěrností údajů. Pozměňovací návrhy 22 a 23 možná podle pana Foxe netrefili tu správnou rovnováhu. Cílem samozřejmě je dávat akcionáři eh, více informací, ano, a je třeba, aby šlo o informace vhodné a přiměřené. Lepší je eh, poskytovat eh, celkový přehled o odměňovací politice společnosti. Vyjasnění role Eh, poradců, takzvaných proxy advisors a také sledování kvality informací, tak to eh, vítáme. Mělo být, byl by ovšem chybou, eh, kdybychom stáli v cestě službám, které poskytuje tento hospodářský sektor. Nesouhlasíme s číslem 4 a 32, kde se odstraňuje prvek splňte nebo vysvětlete. Také pokud se týče eh, tedy remunerací neboli tedy náhrad eh, a náhradové politiky máme také určité námitky. Je třeba také eh, bránit střetům zájmu a lepší transparentnost eh, by měla také zajistit eh, přehlednost a transparentnost politiky odměňování. Zda obsahuje strategickým cílům a výkonu společnosti. Myslím, že je to velice podobné tomu, co bylo v Velké Británii zavedeno v roce 2013 Pan Fox děkuje panu zpravodaji a těší se na další debatu eh, s stínovým zpravodaji. Děkuji vám. Nevidím tu nikoho z ALDE, takže přejdeme ke GUE. Miguel Vegas. Eh, je to zpráva, která se týká mnoho také ideologických, ekonomických otázek. Jsou to otázky, které se týkají disciplíny, modelu financování a důvěry. Čili tyto dva modely, model akcionářský a model uh, společností, ty jsou v centru naší diskuze. Abychom se rozhodli, co chceme pro naší společnost, Musíme vyjít z předpokladu, který je nicméně tak, jak je, je milný, to je řízení eh, finanční má být chápáno opačně, to jest eh, zájem by měl být na tom, abychom zhodnotili akcionáře, to jest ten vzorec toho eh, manažera, by měl být takový, aby maximalizoval hodnotu toho podniku. To je perspektiva tohoto akcionářského modelu a v určitém eh, smyslu pak se zde vytváří krátkozraká, krátkozraká optika, když se privileguje, privilegují výhody krátkodobé. Tato zpráva ovšem vychází z předpokladu, který je opačný, to jest hledá se především zisk krátkodobý, jako kdyby to eh, byla eh, vůle investorů, eh, kteří samozřejmě chtějí mít co největší zisky. Jsou tady tři aspekty, které podle mého soudu jsou nejdůležitější. A rád bych je okomentoval. Především strategická orientace – To jest, jak my můžeme podpořit to, aby se tato krátkozraká vize opravila, aby podniky a akcionáři mohli opravdu vytvářet dlouhodobější vizi, aby nebyli eh, krátkozraky a nesoustředovali se pouze na krátké období. Nevidím tady nezbytnost eh, zasahovat přehnaně. Nevím, do jaké míry opatření, která zde jsou předkládána, mohou být účinné. Problém, který eh, tady se nediskutuje, to je právě model té společnosti. Přijímá se princip, že podnik že podnik eh, rozhoduje o osudu lidí. A všichni a celá společnost, dodavatelé, zaměstnanci a rozhoduje tedy vlastně o všem. Eh, ale demokracie se nemůže zakládat na takovémto principu. Velká rozhodnutí podniků eh, musí se stýkat, musí tedy se být citlivá i k tomu, co tento podnik obklopuje, tedy k okolí. Je třeba, aby se na těchto rozhodnutích také ostatní lidé podíleli, aby byli zapojeni do tohoto rozhodování. Eh, všechny zúčastněné strany se mají na těchto rozhodnutích podílet za co nejlepších podmínek pro všechny. Tak druhá otázka se týká odměňování. Je to, pokud je to důležité, tak bychom zde měli klást také určitá, určité hranice. Je třeba zaručit individuální svobody, ale je také třeba také se vyhnout eh, platovým nerovnostem, protože to je otázka, která eh, jde za hranici eh, lidské individuality. Mám k dispozici také e, studii o tom, jak obyčejní lidé e, vnímají to, že manažeři vydělávají mnohem více než obyčejní zaměstnanci. E, většinou to bývá tak, že ty manažeři mají 45krát větší platy než normální zaměstnanci. U nás v naší republice je odměňování vedoucích pracovníků 400krát vyšší než těch, kteří jsou obyčejnými pracovníky. To je samozřejmě naprosto špatný princip a musíme toto omezit. Tam nestačí jenom transparentnost, i když ten transparentnost je také třetím důležitým aspektem. A tady souhlasím s tím, co v té zprávě stojí. To je, je třeba větší transparence, je třeba větší transparence při uh, transakcích mezi zpřízněnými stranami i při obíhání informací. Thank you. Děkuji vám. Za zelené Molly Scott Cato. Děkuji vám. E, já bych chtěla začít tím, že e, vítám vaše oznámení o sociální reformě bank, ta je naprosto zásadní a já jsem velice ráda, že budeme pokračovat v této práci. Takže e, nejprve bych chtěla poděkovat zpravodaji za jeho návrh stanoviska. Myslím si, že nám všem je jasné, že je důležité vytvořit moderní a efektivní rámec řízení společností vzhledem k tomu, e, jak, probíhají, e, jak probíhaly v minulosti korporátní skandály. Musíme to uspůsobit měnící se společnosti a ekonomickému prostředí a zelení vítají eh, odstranění nedostatku řízených firm eh, kotovaných na evropských burzách. Je zapotřebí zvýšit transparentnost všech zainteresovaných aktérů a udržitelnost eh, kotovaných firm. Zatímco návrh komise se soustředí na akcionáře, my podporujeme zpravodaje, který chce také zapojit zainteresované strany a abychom rozšířili definici zainteresovaných stran tak, aby obsahovala i spotřebitele, zaměstnance a

představitele místní samozprávy. Aby firma dobře fungovala, eh, musí eh, respektovat aktivní zapojování se zainteresovanými stranami, které eh, jsou ovlivněny strategickými akcemi této firmy. Z perspektivy zelených bychom navrhli, aby transparentnost rozhodování firm zahrnovala také spolehlivé vypracovávání zpráv o dopadu na životní prostředí. Zejména bych vás chtěla upozornit na to, že je potřeba Eh, podávat zprávy o, eh, o určitých kyselina, kysel, o, tak, o, tak, o aktivech, které eh, jsou které plynou z emisí CO2. Chtěli bychom také, aby, měl, aby měli větší pravomoci ti, kteří eh, dostávají eh, důchody oproti těm, kteří jsou správci fondů v rámci důchodových fondů a také bychom chtěli nadnést eh, myšlenku vytvoření nějakého orgánu, které, který by zastupoval zainteresované strany a monitoroval by aktivity fondu. Pokud jde o konkrétní pozměňovací návrhy zpravodaje, tak my bychom se soustředili na následující body. Eh, pod bodem jedna zlepšení dialogu, tak eh, tento bod zcela podporujeme, ale myslíme si, že efektivním způsobem, jak odstranit napětí mezi manažery a akcionáři, je sladit pobídky pro zaměstnavatele a zaměstnance. A zejména bych upozornila na e, britskou společnost John Lewis, jejich e, jejíž model v tomto ohledu je vysvětlením toho, proč se jí daří na trhu v těch těžkých letech, která právě uplynula. E, také bychom chtěli, aby bylo povinné mít zástupce zaměstnanců v správní radě. A také bychom chtěli zajistit transparentnost a začlenění všech zainteresovaných stran do rozhodnutí o řízení firmy. K bodu číslo dva, transparentnost. Zase vítáme ten závazek transparentnosti, ale e, myslíme si, že by měl být rozšířen také na ředitele a další klíčové hráče, kteří by explicitně měli přijímat odpovědnost za své rozhodnutí. Měli bychom uvalit fiduciární povinnost na neexekutivní eh, ředitele a eh, externí auditory a další. A s tím by se pojila zvýšená odpovědnost a proto by měla být zvýšena míra sankcí za porušování těchto fiduciárních povinností. A také by měly být zavedeny individuální sankce a individuální pokuty, eh, diskvalifikování z řídících rad a tak dále. A to pro, jak pro ředitele, tak pro jejich zmocněné eh, zaměstnance. Eh, k dalšímu bodu já souhlasím s, tím, s předchozím řečníkem. Myslíme si, že eh, provázanost platů s odměňováním manažerů by měla podléhat rozhodnutí valné hromady. Takže já vítám změny, které navrhuje náš zpravodaj a domníváme se, že tento, toto stanovisko je dobrým základem pro kompromis. Těšíme se na spolupráci se zpravodajem a se stínem stínovými zpravodaji z dalších eh, frakcí. Děkuji eh, stínovým zpravodajům nebo jejich zástupcům a nyní dávám slovo opět panu zpravodaji, aby nám řekl slovo závěrem. Děkuji vám. Eh, jak jsem říkal už předtím, tak eh, já vítám velice otevřený dialog a debatu a budeme se pokoušet najít společné eh, řešení toho našeho širokého společenství tak, aby to narazilo širokou podporu. Myslím si, že je, jsou to všechno velice důležité otázky, které se týkají zapojení akcionářů. Já jsem vděčný za názory a pozměňovací návrhy a pokusím se s nimi naložit co nejrozumnějším způsobem tak, aby v konečném důsledku důsledku jsme dospěli ke konečnému řešení a já opravdu věřím, že k němu dospějeme. Děkuji vám. Děkuji. Časový harmonogram je následující. Lhuta pro pozměňovací návrhy je 6. ledna ve 12 hodin. Rozprava o pozměňovacích návrzích se uskuteční 26. ledna. Hlasování ve výboru Ekon je naplánováno na 23. února a hlasování ve výboru Jury proběhne, pokud víme, 24. března. A potom samozřejmě bude také hlasování na plenárním zasedání. Děkuji vám a přesouváme se k bodu 4 do pořadu jednání, což je Evropská investiční banka, výroční zpráva za rok 2013 a dávám okamžitě slovo panu zpravodaji Ernestu Urtasunovi ze Zelených. Zkusím. Děkuji, pane předsedající. Nejdřív bych chtěl poděkovat za celý tento projekt, který máte, to jest bylo možné dělat tuto práci díky tomu, že jsme měli schůzi a spolupracovali jsme se zástupci Evropské eh, investiční banky, takže ještě jednou děkuji. A vím, že jsou zde i zástupci z Bruselského úřadu, takže jim děkuji. 24. listopadu jsme byli v banci, viděli jsme jejich jednotlivá pracoviště, viděli jsme i pokroky, které učinili. Eh, od poslední zprávy. Eh, dále bych rád poděkoval zpravodajům, hlavně stínovým zpravodajům, kteří mě eh, doprovodili. Potkávali jsme se jak ve dvou, tak ve větším počtu a z těchto setkání vznikla vůle vypracovat zprávu na základě všeobecného konsensu. A tato výroční zpráva je samozřejmě vázaná na kontext, na roli, kterou Evropská banka má mít v příštím balíčku investic, eh, tak jak o tom hovořil na posledním plenárním zasedání. Je důležité, aby cílem říci, že cílem této zprávy není hodnocení Junckerova plánu, to víme. Eh, Bude tady zřejmě potom zvláštní zpráva jenom k tomuto tématu. Ale zpravodaj a stínoví zpravodajové se chtějí podívat na to, jakou úlohu má Evropská banka v tomto projektu. Zde v parlamentu existuje konsensus v tomto směru. V okamžiku, kdy se redukují investice, tak je třeba eh, právě omezit eh, snižování eh, těchto investic v Unii. Tento projekt, který máte k dispozici, byl předložen 20. čili dříve, nežli komise ohlásila investiční plán e, nové tedy komise. Jak uvidíte ten bod 3, ten je potřeba upravit. My jsme o tom již diskutovali v minulý týden se stínovými zpravodaji. Je třeba předložit e, tedy pozměňovací návrhy, bude se o tom vyjednávat a potom tento bod ještě upravíme vzhledem k tomu, že komise už v uh, plenárce předložila jiný plán. Jak vidíte, tak tato zpráva se dělí na první blok, který hovoří o investicích a potom na povinnosti, což je druhý blok. A tam se jedná o uh, sdílená uh, rizika akcionářů a pak je tady blok o energii a klimatu a závazky na příští rok a potom blok o účetnictví a o transparentnosti a poslední blok se týká politik externích. Tedy já krátce okomentuju každý z těchto bloků a pak přejdeme k diskuzi. Tam první blok investic. Zde konstatujeme v této zprávě, jak už jsem to předeslal, že investice klesají 18 od roku 2007 a zmenšují se i úvěry malým a středním podnikům eh, o 35 Vím, že mnozí stínoví zpravodajové hovořili o úvěrech pro malé a střední podniky, že to je velice důležitý bod a já doufám, že zde mi předložíte mnohé pozměňovací návrhy, abych je tam mohl zapracovat. Co se týče investic, tak zpráva zcela jasně označuje e, to, že se oddalujeme e, od cílů e, Evropy 2020, tedy v té oblasti nerovností a chudoby. A my v kapitole o investicích vyzýváme Eh, banku, aby eh, zvýšila svůj rozpočet. A to by mělo vést i k revizi eh, korporátních investic. V posledních letech se málo používaly zdroje Evropské investiční banky. Přesto však před lety došlo k rozšíření dotací kapitálu, ale přesto bylo provedeno ještě velice málo. A poté naposled, vzhledem jaká je vysoká nezaměstnanost v mnoha zemích eurozóny, domníváme se, že EIB by mohla udělat mnoho, mnohem více, než doposud dělá. A to hlavně v boji proti nezaměstnanosti. Přecházím nyní k bloku o nástrojích proti rizikům Udělali jsme kritickové hodnocení o těch rizikových, o těch sdílených rizikových nástrojích. E, specifikovali jsme, v jakých podmínkách e, se ocitají a hodnotili jsme nové nástroje, ke kterým, které byly přijaty v posledních letech. E, hlavně hovoříme o projektu PONS, což je důležitý nástroj v posledních letech. A to je takový pilotní projekt. A my kriticky interpretujeme tyto projekty, hlavně ten první, projekt Castor. E, vyzýváme také k tomu, aby se pozorně e, hodnotil v otevřené konzultaci tento projekt a aby byl zhodnocen i dopad sociální a dopad na životní prostředí těchto, těchto projektů. E, blok třetí se týká energie a klimatu. Jsme potěšeni, že EIB chce chce nakročit k nové energetické politice a vyzýváme k tomu, aby se snižovaly projekty, které se zakládají na uhlíku. Banka také financovala projekty pro obnovitelné zdroje a to nás těší. A ve zprávě požadujeme i větší zapojení banky do projekt v energetické účinnosti. A dále je zde požadavek na to, aby se stahovaly investice na ty projekty, které se zakládají na neobnovitelných zdrojích. E, zpráva, transparentnost, odpovědnost, to je, black, to je blog, na němž parlament hodně pracoval. Chtěl nové e, nástroje transparentnosti v, v bance. Dělali jsme důležitá vyhodnocení a chceme, aby se lépe používaly mechanismy Eh, vyřizování stížností. V Lucembursku jsme se setkali se zodpovědnými pracovníky pro to, byla to dobrá práce, ale musíme ještě prohloubit tady tenhle ten princip, to je důležitý mechanismus, ten vyřizování stížnosti, ale nesmí zůstat jako jediný mechanismus, díky jemuž eh, občané mohou poukazovat na eh, různé nesrovnalosti nebo se odvolávat. Čili my vyzýváme k tomu, aby banka Eh, přijala naše doporučení a přijala určitý mechanismus na vyřizování stížností. Dále eh, bychom chtěli, aby se prohloubila spolupráce s eh, mediátory. Máme málo času, čili to jen tak rychle prolétnu. Ta zpráva hovoří také o otázce finančních zprostředkovatelů, hlavně o těch, hovoří o těch, kteří v minulosti měli negativní roli a chceme, aby tyto zprostředkovatele eh, nepracovali tedy s nejasnými eh, legálními prostředky, to platí i pro ostatní instituty, nejenom pro mediátory. Eh, vnější politika. Požadujeme, aby technické směrnice Eh, ladili s, aby te technické regionální směrnice ladili s, a byly harmonizovány směrnicemi Evropského společenství. A jsme rádi, že byl vytvořen eh, rámoc pro hodnocení výkonnosti. Eh, to je dobrý krok ku předu. A dále příznivě vítáme to, že nový mandát k půjčkám ukládá eh, bance, aby publikovala eh, výsledky eh, své práce veřejně. Čili tím bych uzavřel tento rychlý přehled naší zprávy. Zpráva tedy se zabývá problematikou z různých úhlů pohledu. Došlo ke konsensu proto, aby Evropská banka se více zapojila do řízení fondů pro investice aby eh, lépe hodnotila sektoriální ekonomiku a aby posílala transparenci a demokratické principy. To je všechno. Jsem vám k dispozici pro případné komentáře. Děkuji. Thank you to the Děkuji zpravodaji. Za SD dávám slovo, ne, omlouvám se, Sigrid Murešan za EPP. Děkuji vám. Děkuji, pane předsedo. Eh, já bych jménem naší frakce chtěl poděkovat panu zpravodaji, se kterým se nám velice dobře spolupracovalo eh, během fáze navrhování této zprávy a pevně věříme, že tato plodná spolupráce s ním i s ostatními stínovými zpravodaji bude pokračovat až do schválení této zprávy na plenárním zasedání Evropského parlamentu. Evropská investiční banka eh, získala eh, značno, značně významnou roli během krize a během snah o překonání krize. Eh, šlo, šlo tady o podporu veřejných i soukromých investic do evropské ekonomiky, čímž měl být obnoven růst a měla se navrátit pracovní místa to se samozřejmě také projevilo na eh, roli eh, investiční banky v investičním balíčku komise a eh, náš výbor samozřejmě se bude, jednat, se bude zabývat Evropskou investiční bankou ve výroční zprávě, takže já tady nebudu do toho zabíhat, ale v tuto chvíli bych chtěl pouze si, že musíme zajistit, aby ten investiční balíček umožnil Evropské investiční bance plnit svůj mandát a e, také, eh, aby umožnil rozpočtu eh, Evropské unie eh, plnit své poslání. Pokud jde o ten balíček 315 miliard euro Evropské investiční banky, tak bychom také měli zkoumat to, zda nová role Evropské investiční banky by neměla vést k rozšíření počtu zaměstnanců, tak aby banka mohla plnit své povinnosti. Nad tím bychom se měli zamyslet, abychom zabránili tomu, že EIB e se ocitne v situaci, kdy bude mít nedostatek personálu. Faktem samozřejmě je, že EIB eh, e navýšila eh, prostředky, které má k dispozici eh, o 37% oproti roku 2012, což je poměrně zásadní. Eh, souvisí to s navýšením kapitálu, o kterém všichni víme. Takže hodnocení naší politické frakce zní, že EIB sehrává pozitivní roli v podpoře veřejných i soukromých investic a proto budeme spolupracovat se spravodajem a možná bych trochu přepracoval začátek té zprávy. Nyní ta zpráva začíná velice kritickými poznámkami vůči EIB, eh, které eh, se zaměřují na snižování eh, míry investic do evropské ekonomiky. Hm, já si myslím, že Evropská investiční banka rozhodně není jediná, kdo je odpovědný za snižující se investice do evropské ekonomiky a proto si myslím, že začít zprávu tímto kritickým způsobem není v souladu s s úsilím, které EIB odvádí a jak říkám, také s tím navyšením finančních prostředků, kterému došlo v minulosti. Myslíme si, že EIB má pozitivní roli v podporování e, vytváření pracovních míst a investic. Jenom několik stručných bodů k jednotlivým sekcím té zprávy. Za prvé, pan zpravodaj e, má pravdu, že jsou poměrně těžké podmínky financování malých a středních podniků. S tím samozřejmě souhlasíme, ale celkově si myslíme, že malé a střední podniky nejsou ve zprávě dostatečně zdůrazněny. A právě tak vztah mezi bankami a malými a středními podniky není ve zprávě dostatečně zdůrazněn. V tom smyslu, že s podporou Evropské investiční banky eh, přes 230 tisíc malých a středních podniků dostalo úvěr minulý rok a eh, to v celkové částce přes 20 21 miliard euro. No to si myslíme, že je důležité takže si myslíme, že další sekce o malých a středních podnicích by měla být začleněna do té zprávy. A e, jak jsem říkal, financování pro malé a střední podniky je trend, který pokračuje a který se rozrůstá prostřednictvím nástroje pro mikrofinancování a nově spuštěné e, iniciativy pro financování růstu. No, to by mělo vést k podpoře malých a středních podniků, zejména inovativních malých a středních podniků a tím se dostávám k dalšímu bodu. Inovace, výzkum a infrastruktura. To jsou oblasti, e, které bychom rádi v té zprávě zdůraznili více. Takže malé a střední a podniky, ale zejména ty, které se zabývají inovací a výzkumem. A kromě toho toho infrastruktura. To jsou všechno prvky, které by měly zvýšit konkurenceschopnost evropské ekonomiky a její atraktivitu pro investory. E, dále, e, já hodnotím pozitivně roli EIB ve financování projektu čistých energií a domnívám se také, že tento trend by měl pokračovat, ale mám určité výhrady ohledně toho, že pouze jeden z těchto projektů financovaných z veřejných dluhopisů je zmíněn v té zprávě zprávě a myslíme si, že bychom měli tedy nezmínit žádné projekty anebo všechny, ale to, když zdůrazníme pouze jeden, tak to si nemyslíme, že je správný způsob. Já samozřejmě vnímám velice pozitivně, že se zvyšuje energetická účinnost a, e, a také vnímám pozitivně roli, kterou v tom hraje EIB, ale měli bychom mít na paměti, že toto je zpráva o Evropské investiční bance a ne o energetické účinnosti nebo o klimatických změnách. Takže proto až kdybychom hodnotili sekci o energetice a klimatu tak, jak zní teď, tak je v podstatě v souladu s eh, misí, s cílem EIB a je v, v rozsahu působnosti této zprávy. Pokud jde o projektové dluhopisy, tak tato zpráva nám dává příležitost se trochu eh, zamyslet nad mutualizací dluhů. A projektové dluhopisy mají samozřejmě za hlavní úkol podporovat soukromé investice. A pokud jde o mutualizaci dluhů v jakékoliv podobě, tak ta e, není náhražkou e, ekonomických reform, strukturálních reform, opatření na e, lepší konkurenceschopnost makroekonomických politik a stabilních fiskálních politik. A za třetí k transparentnosti. Já samozřejmě souhlasím s zpravodajem, když požaduje vyšší transparentnost, což je vždycky oprávněné bez ohledu na to, o které instituci se bavíme, ale na druhé straně eh, bychom eh, měli si uvědomit, že banky v minulých letech usilují o větší transparentnost a eh, ty problémy, o kterých zpráva hovoří, už vlastně se hodnotí v současné revizi transparentnosti a vzhledem k vztahům s EIB si myslím, že je poněkud nefér o tom mluvit. E, ano, více transparentnosti je samozřejmě potřeba, ale eh, to, toho se netýká naše hodnocení. A dále eh, eh, aktivity této banky ve východním sousedství, tedy v zemích jako je Moldavsko, Ukrajina a Gruzie, která se vydala evropskou cestou, to si myslím, že má strategickou důležitost pro Evropskou unii. Děkuji za slovo, pane předsedo. Thank you. I the shadow. Děkuji. a prosil bych stínové zpravodaje, aby byli stručnější. A nyní prosím Richard Colbert za stínového zpravodaje za SAD. Děkuji, pane předsedo. Naším stínovým zpravodajem pan Baje, ale eh, má spoždění eh, kvůli externím potížím, ale mám zde jeho podmínky a budu hovořit francouzsky. Především bych rád pogratuloval eh, zpravodaji. Naše eh, frakce eh, sledává, že udělal skvělou práci. Tato zpráva mi umožňuje prohloubit moje mm, zamyšlení se nad Evropskou centrální, nad Evropskou bankou. Je Eh, dobré, aby banka eh, prohloubila svoji schopnost v investičním plánu, který eh, Juncker nyní předložil. Ten projekt by mohl být také, mm, by mohl také zavést dynamiku do celého investičního procesu v Unii. Bylo by potřeba, aby tento projekt byl také rychle uskutečněn a bylo by zásadní, aby mohly být použity všechny fondy pro to, aby byla podpořena reálná ekonomika. A především proto, protože dnes se používá jenom dvě třetiny eh, fondů, které jsou k dispozici. Musíme tedy eh, použít všech pák, abychom eh, posílili růst. Proto, abychom posílili roli banky a aby byla co nejúčinnější, Eh, potřebovali bychom, my, bychom co nejlepší eh, proces konzultace se všemi eh, držiteli akcí, tak by mohla také banka lépe zhodnotit a vylepšit svoje projekty a mohla by vzít v potaz finanční aspekty. Je to je to procedura, kterou my již známe a přistoupili jsme k ní v některých zemích pro evropské strukturální fondy. Eh, co se týče eh, cílů tohoto eh, projektu, je důležité, abychom financovali hlavně iniciativy, které směřují k snížení naší energetické spotřeby, abychom mohli respektovat naše priority snižování tedy účinků Eh, skleníkových plynů. I co se týče transparentnosti a eh, dobrého vládnutí, tak eh, by banka neměla spolupracovat se zprostředkovateli, kteří pracují v legislativách, které nespolupracují. Mohli bychom hovořit o Lucemburku a o jiných zprostředkovatelích. Boj proti daňovým rájům by měla být jedním z cílů uh, boje eh, této eh, legislatury. A o to by měla usilovat Evropská unie, ale měla by o tom usilovat i Evropská banka investiční, která by měla být modelem eh, v této otázce. A další poznámka. Evropská investiční banka provádí také hodnocení eh, rizik a opírá se přitom o eh, soukromé subjekty. Myslíme, že tento systém by měl být eh, změněn. Evropská investiční banka by neměla sama hodnotit rizika a neměla by definovat kriti- kritéria a metodologii. Neměla by se opírat při tomto hodnocení o soukromé agentury. A dále, co se týče o pomoc eh, mimo Evropskou unii, banka by měla eh, privilegovat ty eh, projekty, které jsou v souladu s cíly Evropského společenství. Děkuji vám, pane předsedající. Thank you, Rich. Děkuji. A pan Stanislav Ozok za ECR. Pane předsedající, šanovný zpravodajce. Pane předsedo, vážený pane zpravodaj, dámy a pánové, já eh, také eh, se připojí k panu představě a budu stručný. Zaprvé chci potrhnout, že zpravodaj eh, začal velmi otevřeně spolupracovat od začátku všech rozhovorů, čili doufám, že takováto spolupráce bude pokračovat. Srdečně za ní děkuji. Ehm, zpráva pana zpravodaje, myslím, že jde v podstatě dobrým směrem. Ehm, myslím, že eh, shodujeme na eh, posouzení eh, Junkrova plánu. Sice by mě zajímalo, odkud těch 300 miliard se vezme, ale toto není předmětem naší zprávy. Co se týče návrhu zprávy, máme několik výhrad. Eh, pokud se týče hodnocení eh, toto návrhu, eh, ano, je třeba se k ním stavět komplexně a také je třeba posoudit, zda mohou mít nějaký vliv na lokální firmy. Nicméně zajímalo by mě, jak vztah má tato zpráva k hm, hospodářskému výkonu zejména tedy v těch regionech, kde je vysoká nezaměstnanost a kde ekonomika příliš nefunguje. Zdá tedy, eh, tam můžeme počítat eh, s určitými eh, hospodářskými přínosy. K tomuto tématu je mm, několik různých mm, několik různých eh, odkazů, ale eh, máme zde celou velkou kapitolu, která eh, je věnována financování nebo finance pro malé a střední podniky a to se samozřejmě týká také vytvoření pracovních míst přímo na místě. A já bych tady z tohoto důvodu rád posílil to téma v naší zprávě. V roku 2013 se Eh, také rozšířili mikrokredity. a myslím, že to by si taky eh, zasloužilo více pozornosti. Já tedy eh, jsem, protože skutečně bychom měli Evropskou investiční banku motivovat k tomu, aby dávala peníze také malým středním podnikům, ale neměli bychom z hora stanovat, jaké projekty ano, jaké ne. Eh, možná, že je dobré také hodnotit eh, plány eh, tak tedy předem, ale nemohu, podpořit pozdělací návrh číslo 20 v této podobě. Děkuji. Nyní za ALDE pan Petr Ježek. Děkuji, pane předsedo. Rád bych poděkoval především panu zpravodaji za návrh zprávy a za jeho ochotu dosahovat širokého konsensu. Také děkuji za konstruktivní a transparentní přístup. Vidím v této zprávě mm, řadu silných prvků, nicméně zdůraznil bych to, co řekl můj předřečník, a sice, že možná Eh, by se to zasloužilo více zmínek o eh, malých a středních podnicích. Já si myslím, že malé střední podniky patří k těm klíčovým prvkům pro budoucí prosperitu EU. Eh, také bych zdůraznil potřebu investic v státech, které vstoupily v roce 2004 do Unie, zejména pokud se týče energetické účinnosti. Domnívám se, že to by bylo všeobecně přínosné a možná, že bychom se tím posunuli o krok blíže energeticky účinné ekonomice. Také myslím, že je třeba si připomenout, že Evropa stojí v čele politik bojujících proti klimatickým změnám a Zároveň eh, nesmíme ztrácet eh, ze zřetele eh, oblasti, ve kterých to zatím pokulhává, jako třeba investice do malých středních podniků. Pokud se týče Junkerova plénu, plánu, domnívám se, že bychom se zde měli soustředovat na Evropskou investiční banku a ne na ten plán jako takový. Celkově se domnívám, že jde o velice zdařilý počátek a e, těším se na další debatu po e, podání pozdějacích návrhů. Děkuji. Nyní Zague, pan Papadimulis, nebo Marisa, Matyáš? Děkuji. Kolega bohužel nedorazil, takže i jako kolega, který stejně tak měl potíže s dopravou jako kolega, kterého nahrazoval, který nahrazoval Richarda Kobese. To je prostě dopad, dopad stávky. Mám pár poznámek, které mi kolega předal, tedy které mi předal Dimitri. Je to Eh, co bych řekla, to již je vlastně ve zprávě zpravodaje na začátku, ale já samozřejmě přednesu tady ty eh, eh, zprávy, které mi Dimitris bych chtěl poděkovat zpravodaji za spolupráci, považuje návrh zprávy za dobrý počáteční základ a chtěl by eh, zdůraznit hlavní problémy fungování Evropské investiční banky a do značné míry eh, pokrývá ty klíčové problémy. Eh, našimi hlavními problémy ohledně EIB jsou Eh, za prvé, eh, otázka eh, větší odpovědnosti a transparentnosti a problémy s podvody. Tady by Dimitris chtěl zdůraznit některé z problémů. Problémy týkající se odpovědnosti a transparentnosti EIB, kritéria výběru, vhodnost projektů, a problémy s podvody u prostředkovatelů financí. Prvním krokem by měla být lepší kontrola zprostředkovatelů financí, právě tak jako Právě tak jako publicita projektů, jako je operování s půjčkami a další. E, další bod, který by Dimitris chtěl zdůraznit, e, je e, poměrně přísná bankovní mentalita. Přestože jde o veřejného půjčovatele, ta bankovní mentalita příliš neplní sociální cíle reálné ekonomiky. Podmínky z bezpečných investic s jistou návratností většinou převažují nad, o, o, nad aspekty udržitelnosti a sociální soudržnosti. Je tedy potřeba eh, dosáhnout ratingu 3A a co nejvyšší míry investic. Většinou a zejména během krize eh, jsou tyto předpoklady překážkou pro eh, provádění investic, které by které by zavedly do ekonomiky růst a pracovní místa. Třetí výhrada souvisí se silnější eh, půjčovací kapacitou. Eh, Během tohoto období by EIB e e mohla sehrát velice důležitou roli, a to zejména v zemích, které čelí fiskálním problému nebo které jsou eh, v programu přizpůsobení. Mohla by jim pomoci zotavit se z krize podporou investic do udržitelného rozvoje, plné zaměstnanosti a snižování nezaměstnanosti. Za čtvrté, reevaluace projekt, projektových dluhov rukopisů. A tady už o tom zaznělo mnoho od předchozích řečníků a e, naše výhrada souvisí s faktem, že e, pokud to je vhodný e, instrument nebo ne pro, te, pro tyto investice, tak tady se obecně stavíme kriticky k využívání PPI. Takže ta hodnotící fáze e, iniciativy se musí zabývat e, také veřejnými a národními orgány a musíme vzít v úvahu, že e, politiky udržitelné infrastruktury byly zafinancovány veřejnými penězi přes PBE a to proti zájmu občanů. Takže musíme zajistit alespoň to, aby v projektových dluhopisech veřejný sektor prováděl monitorování investičních projektů projektů, tak abychom se vyhli podvodným projektům a e, asymetrii pro jednotlivce. Jsou tu e, určité příklady, které Dimitris uvádí, ale on se, to na ně pouze odkazuje. Je to projekt Castro ve Španělsku nebo případ Passante. A e, ty je potřeba také zohlednit v této analýze. A konečně eh, pátá výhrada souvisí s makroekonomickou eh, kondicionalitou eh, těchto investic. Investiční iniciativy by neměly být navázány na program fiskálního přizpůsobení a ekonomického řízení a na memoranda. Plnění programu přizpůsobení nesmí být nutnou podmínkou pro investiční plán. Budeme tedy i nadále se snažit o posílení této zprávy právě našimi pozměňovacími návrhy a chci poděkovat zpravodaji za eh, jeho práci. Děkuji. Za EFDD Marko Zany. Ano, kolega tady nemůže být nechal mě text, ale protože já se zabývám, nenechal mi text, ale protože já se zabývám stejnou tematikou jako koordinátor pro naší frakci, tak jsem chtěla přednést pár poznámek, hlavně k eh, Project Bond, protože eh, nám to dělá velké starosti. Viděli jsme z toho plánu pro rok 2012, jak některé tyto projekty byly vlastně velké propady a mnoho daňových eh, poplatníků vlastně to muselo zachraňovat. Castor například a již i místní zprávy v minulých letech poukázaly na to, že tam došlo k infiltracím, mm, k infiltracím organizovaného zločinu do těch zakázek veřejných takže e, samozřejmě, kdykoliv jsou velké veřejné zakázky, tak tam se okamžitě infiltrují, e, infiltruje organizovaný zločin, takže by bylo potřeba, tak jak říkal e, kolega předcházející, že by bylo potřeba určit určité parametry, abychom definovali mm, kladný dopad těchto opatření i z hlediska zaměstnanosti, protože jinak by se vlastně bylo by potřeba dát i větší podporu malým a středním eh, podnikům, protože malé a střední podniky vlastně jsou větší zárukou pro lepší zaměstnanost a pro eh, návratnost investic nežli eh, velké, velká díla, nežli velké projekty, kde se snadno infiltrují právě tyto zločinecké organizace a kde ty investice ne vždycky jdou správným směrem. Juncker nám slíbil spoustu investic ale doufáme, že tam nebudou taková velká díla. Eh, mám na mysli tady eh, ty projekty jako v Itálii, Mestr nebo TAF a tak dále. To je opravdu velká starost pro nás. Děkuji. Now we have some... Děkuji. Nyní se přihlásilo několik řečníků. Eh, kolegyně Anemans z nezahrazených. kolega. Já bych eh, asi eh, chtěl, abychom se zaměřili na tu logiku, která se tady uplatňuje. My tady hovoříme o úvěrových liniích od soukromých eh, institucí, které by, z nich 25% by mělo jít do malých a středních podniků. Jenomže hm, to je v podstatě starý vzorec investic a proč by to mělo takto pokračovat. A také tady EIB eh, e má určité investiční plány, které nebyly dostatečně, eh, dostatečně vysvětleny. Já myslím, že EIB musí přijít ještě se dalším eh, nástrojem. Ona je de facto nástrojem placeným eh, z daní a mm, v podstatě aby nám eh, nezastavila růst. My tady máme několik paradoxů. Mezi ně patří tedy ty bazilejské standardy, to znamená eh, takové ty rezervy, které musí mít peněžní ústavy, a které se tedy nevyužívají. A pak je tady další věc, že eh, chceme eh, nebo soustředujeme se na dlouhodobější a dražší půjčky a doporučujeme je Evropské investiční bance, poněvadž eh, tady je dlouhodobý, dlouhodobá nechuť investovat ze strany soukromých investorů a k tomu patří také to, jedním z faktorů tedy je, že Eh, tady nemáme investice, které byly udržitelné a dlouhodobé. EIB prostě nepodporuje příliš životaschopné a udržitelné projekty, eh, které by byly v dlouhodobějšího charakteru a eh, starali se o potřeby uživatelů a spotřebitelů. Čili já myslím, že je třeba se zamyslet nad budoucí roli EIB. Já si myslím, že tady to je spíše otázka eh, strukturálního problému, spíš eh, než toho, aby Evropská investiční banka dávala více peněz. Děkuji, Nena Gill. Děkuji, pane předsedo. Eh, myslím, že tady v té zprávě je mnoho velmi zajímavého, zejména pokud se týče role EIB zejména v souvislosti se mikrofinancemi eh, pro sociální a finanční inkluzi a investice do mládeže a malých a středních podniků. To je, myslím, velice dobré. Dále eh, tady se hovoří o Junckerově balíčku a důležité roli pro EIB. A k tomu bych se chtěla vyjádřit. Já si myslím, že je důležité, aby Eh, ta task force, která bude u EIB, správně vybírala projekty a nesoustředovala se jenom na takové ty jednodušší. Důležité je, abychom se nesoustředili pouze na projekty, které mají AAA eh, hodnocení, ale zajistit eh, tady to, aby ten balíček byl prostě všeobecně úspěšný. Je tady potřeba žádat transparentnost, tak aby mm, to všechno skutečně mělo přínos. A myslím, že to si zaslouží ještě další debatu. Ale řekl bych, že je velice zajímavé a zásadní, jak se mění role EIB do budoucnosti. Děkuji. Eh, Katrín Stajle. Děkuji, pane předsedo, a děkuji zpravodaji a stínovým zpravodajům za příspěvky. Myslím si, že to je velmi užitečná debata. A co se týče významu EIB, já si myslím, že by bylo užitečné, eh, kdyby tady mm, dávala peníze na projekty jednotlivých, eh, řekněme, konstituencí. To by si zasloužilo podporu. My Mnozí tedy známe řadu projektů, které by se bez eh, peněz EIB vůbec neuskutečnily. A jestliže ve zprávě se píše, že eh, malé střední podniky mohou dostat až já nevím, 50% a že jsou tady hm, peníze pro to či pro ono. Já si myslím, že by bylo dobré, kdybychom byli schopni eh, se, eh, si to rozklíčovat tak, abychom byli schopni, mohli doma říci, podívejte se, u nás se investovalo tolik a tolik. Eh, já bych měla kritiku na ten řídící výbor. My se snažíme podporovat ženy, pozbuzovat je, aby se také dostávali do těchto řídících orgánů. Takže možná i by. Mm, Dále, eh, jedna třetina peněz by měla jít na klimatické akce. A o tom eh, se také už hovořilo a myslím, že to je velmi, velmi eh, vítané. Děkuji vám, pane předsedo. Děkuji, Ben Luke. Děkuji vám, pane předsedo. Já myslím, že tady je třeba ještě přidat to, že EIB by měla se konkrétněji vyjádřit tomu, jak bude usilovat o regionální rozložení investic, eh, poněvadž zatím vidíme, že to rozdělení mezi členské země je velmi nerovnoměrné, zejména v eurozóně. Čili otázka je, zda Evropská investiční banka se bude snažit eh, věnovat nebo směrovat prostředky tam, kde je jich nejméně. No a dále e, zde máme investice veřejné, to znamená především infrastrukturu a e, investice veřejné a e, i tady je třeba se podívat, kde je tedy ten největší deficit investic. Jde opravdu o infrastrukturu nebo jde o nedostatek eh, soukromých investic, v jaké formě eh, tedy eh, chce Evropská investiční banka toto cíleně řešit. Děkuji vám. Tak a teď dám slovo zástupci EIB, e pan Black Napen, který je zástupcem EIB v Bruselu. Děkuji vám, pane předsedo. Především bych chtěl poděkovat vám, komisi a panu zpravodaje, zejména za úsilí, které věnoval tomuto úkolu. Domnívám se, že je to velice důležité pro Evropský parlament, eh, který se musí angažovat v tom, eh, jakou činnost vyvíjí EIB. Ale já bych řekl, že ten stimulus jde i opačným směrem. Eh, pro nás eh, v bance je velice dobře, že nás sleduje Evropský parlament. A já jsem si už v minulosti všiml, že Eh, to, co se zde vysloví, tak to skutečně je slyšeno v bance v různých, na různých úsecích banky. Takže děkuji vám za to. Já bych eh, se chtěl zmínit o eh, několika problémech, které tady zazněly z úst poslanců. Tak především E, tato debata přichází v pravý čas, protože my právě teď e, připravujeme e, nový investiční impuls v Evropské unii. My jsme to před týdnem, tak se před týdnem to v parlamentu představil předseda komise Juncker. A možná Eh, že bych tímto mohl přispět eh, k vaší analýze. Tak především ten kapitál, který jsme získali před dvěma lety, nám umožnil navíc investice do projektů ve výši 180 miliard za tři roky. Teď eh, končí druhý rok této kampaně a eh, teď eh, už se ukazuje, jak se to skutečně uskuteční. Navýšení kapitálu o 10 miliard má jako efekt téměř 200 miliard projektů. Otázka je, jestli to stačí a jestli to pomáhá. No tak samozřejmě, že to pomáhá. Jak eh, již tady eh, řekl zástupce Irska, jestliže eh, víte v regionu, kde žijete, že, že prostě tam vidíte, vidíte to na místě a je to vidět a lidé si to uvědomují. A teď otázka, stačí to nebo ne? Eh, my vnímáme, že existuje řada nedostatků. Máme nedostatečné investice do infrastruktury. V některých zemích je to horší, v některých méně špatné. Eh, pak je tady další hm, nesrovnalost, které eh, de facto vypluly na prvých kvůli krizi, ale jsou tady už staré 20 let. A sice nedostatek investic do inovací my eh, jsme velice pozadu za eh, globálními konkurence, konkurenty eh, už 20 let, čili nám chybí investice do budoucnosti. A dále privátní sektor nemá příliš chuť pouštět se do investic. Eh, privátní sektor dneska je více regulován a eh, ta nálada opravdu je jiná, takže eh, proto je méně aktivní. Dále, myslím, že tady máme výraznou potřebu a poptávku proto, aby se ta likvidita, která na trhu je k dispozici, aby skutečně pronikla do reálné ekonomie. A o, to se vlastně komise snaží. Uh, Snaží se, aby soukromý kapitál šel do rizikovějších projektů tím, že komise poskytne určité garance. No a tím se vlastně teď zabýváme a já věřím, že komise eh, vám k tomu dá eh, v dohledné době konkrétnější návrhy. Dále zasnělo tady také několik bodů které se týkaly eh, dosavadních analýz eh, provedených zde ve výboru. Já bych tedy k tomu řekl eh, něco, mm, tedy komentář k vaší pozornosti, zaslužné pozornosti pro malé střední podniky. Malé střední podniky produkují nějakých 80-85 pracovních míst v Evropě, čili jsou páteří evropské ekonomie a také hospodářského oživení. My jsme činnost této oblasti výrazně zvýšili eh, z nějakých 14 miliard před dvěma lety až na nějakých 21-20 eh, miliard, když se započte náš eh, další fond. Je to dost? Odpověď zní ne. Tady ta poptávka je možná desetkrát, možná patnáctkrát, někteří říkají až dvacetkrát vyšší než nabídka. Čili eh, my pokud budeme schopni tady účinně něco udělat v rámci Junckerova plánu, tak se do toho určitě pustíme. Další věc, eh, to je otázka energetiky a energetické účinnosti. Jak víte a jak eh, již zaznělo, máme zhruba 27 investic, které eh, jdou do činností související s klimatickou změnou a energetikou. A mimo Evropu je to ještě více, je to skoro třetina. Jak víte, my jsme oddáni plnění cílů Evropské komise, tedy cílů v oblasti eh, snižování emisí skleníkových plynů. Eh, také jsme zavedli eh, nový standard pro skleníkové plyny a sice chceme sledovat všechny projekty, jejichž uhlíkové emise jsou nad určitou mezí. Čili eh, to, je, to jsou klimatické akce pro Evropskou unii a tudíž pro Evropskou investiční banku. Jak asi také budete vědět, eh, my jsme k klimatickým akcím před rokem eh, vydali stanovisko a těšíme se na jeho revizi v příštím roce a samozřejmě komise a parlament eh, do toho budou zapojeny. Ehm, veřejné konzultace k tomu začínají zhruba za pět týdnů. Dále, co se týče energetické účinnosti, my se eh, to snažíme, zde snažíme dělat více a také v rámci Junkrova plánu vidíme na, vidíme obrovské množství potenciálních projektů, eh, na jejichž realizaci si v příštích letech můžeme zaměřit. Eh, další věc, která tady zazněla z mnohých úst, eh, to je naše chuť riskovat. A myslím, že tady Eh, dochází k určitému nedorozumění. Někteří říkají, že bychom měli jít do většího rizika, jiní říkají, že ne. Eh, já vám teď vysvětlím jednoduše, jak to vidíme my. My máme status AAA. Ovšem to není žádný fetiš. To je prostě zdroj naší hrdosti, ale to je jak všechno. Ale eh, má to ještě praktický aspekt a sice s ratingem AAA si můžeme půjčovat na kapitálových trzích velice levně a eh, potom také levně půjčovat eh, konečným spotřebitelům. A mohu vám eh, ujistit, že pokud si budeme muset půjčovat dráže, tak se to projeví mm, právě u těch našich spotřebitelů. Dále, pokud se týče otázku investorských vztahů, tak jak víte, my eh, každoročně eh, potřebujeme nějakých 70 až 80 miliard eh, půjček každý rok z trhu. A někteří investoři, aby mohli investovat, tak potřebují část svých peněz investovat do institucí AAA s tímto ratingem. Čili proto je to také důležité. A mnoho investorů do našich dluhopisů eh, prochází z oblasti mimo Evropu. Možná, že mají Evropu rádi, ale myslím, že také to, ten rating AAA jim dává jistotu a chuť eh, nakupovat naše dluhopisy. No a ještě snad poslední bod, eh, a tady zazněly poznámky, kterých si velice vážím, a sice o projektových bondech. Tak, eh, abychom si rozuměli. My zatím eh, provozujeme pilotní fázi. Zatím jsme podepsali pouze pět projektů. Eh, máme ještě několik dalších, které mohou získat peníze v rámci pilotní fáze. Ale tato pilotní fáze, tak jak jsme se dohodli, se týkala dopravy, energetiky a telekomunikací. To je podle dohody. Ale jak víte, a určitě vás nepřekvapí, že v pilotní fázi máme reportingovou periodu 6 měsíců a ty reporty jdou a radě i vašemu parlamentu. A jde o to, abychom hodnotili, jak se nám daří. A tato iniciativa, tyto iniciativy na projektové bondy se hodnotí úplně stejně přísně podle stejných standardů a standardů due diligence, které máme také v jiných částech banky. A to platí také pro tu otázku compliance. Čili to není něco, co by s čím by se zacházelo nějakým speciálním způsobem. To, za to neseme stejnou zodpovědnost jako za všechno ostatní. Pokud vím, tak jsme zatím měli audit k této pilotní fázi a tento audit se e, zabýval e, tedy naším e, tedy postupem implementace celkově dopadl uspokojivě, navrhl nám nějaké úpravy našeho finančního instrumentu a, jak víte, je vyvěšený na našich webových stránkách. Také eh, jste někteří hovořili, a už jsme o tom s některými tedy také hovořili, o projektu Castro, Nebudu to rozebírat eh, detailně, ale eh, prosím, eh, mějte na paměti, že my máme velice přesné postupy, kde, které jsou stejné jako u jiných, u standardních projektů. No a ještě, pane předsedo, jestli závěrem k tomu mohu něco dodat. Zaznělo několik poznámek o compliance a transparentnosti. Tak především eh, máme eh, velmi rozsáhlý mechanismus dosávání shody, tedy komplianční mechanismus, eh, kde součástí je, jsou zasedání, kde si při, tedy připomínáme ty důležité věci a Eh, budujeme povědomí o nich a také tedy uvnitř banky i eh, se našimi partnery. A myslím, že jsme tady dokázali hodně, pokud se týče eh, zodpovědnosti vůči veřejnosti. Dále tento mechanismus bude revidován na základě dosavadních zkušeností. To se uskuteční v příštím roce a Nemyslím si, že někdy v únoru je k tomu připravovaná Eh, veřejné slyšení. A také spolupracujeme s evropským ombudsmanem, to je také důležité, neboť to nám vlastně napomáhá eh, hodnotit to, co se děje u nás. Co se týče transparentnosti, tak prosím eh, uvědomte si, že tady byly konzultace k revizi politiky transparentnosti EIB, to bylo spuštěno před půl rokem, a cílem této revize je větší zacílení této politiky a také srozumitelnější zpráva a samozřejmě soulad s evropskou legislativou. A jak víte, my jsme nyní v součástí International Trade Transparency Initiative. My jsme první mezinárodní institucí, která se to účastní a e, to tedy posiluje transparentnosti, pokud se týče peněžních toků, mimo Evropskou unii. Tak já myslím, že ty obecné body, eh, to by bylo asi všechno. Pokud byste měli ještě konkrétnější otázky, jsem vám k dispozici. The floor to the Děkuji a nyní dávám slovo zpravodaji a prosím, buďte stručný, protože máme sice více času, protože nám odpadl bod o ECB, ale s tím dalším bodem musíme začít přesně v pět. Dobře, v tom případě eh, já bych využil této příležitosti, abych poděkoval všem za komentáře a myslím si, že tu panuje obecný konsenzus, který můžeme dále rozvíjet. Myslím si, že všichni se shodneme na tom, že EIB eh, e by se měla lépe angažovat pomocí svých nástrojů eh, na eh, zvyšování investic v Evropské unii a také je tu konsenzus ohledně toho, že zpráva by se neměla zabývat celým Junkrovým balíčkem, na to bude jiná zpráva, ale měla by se soustředit na roli EIB. Dále problém malých a středních podniků. Eh, zúraznilo to tu několik kolegů z EPP a z ALDE, že bychom se na to měli více soustředit, s tím já zcela souhlasím a těším se na vaše návrhy v tomto smyslu. A eh, pokud jde o eh, daňové ráje, o kterých hovořil kolega z ST, tak s tím také souhlasím. Už v té zprávě něco je a je možné to dále rozvést a určitě evropská veřejnost by souhlasila s další naší prací v tomto směru. A pokud jde o odpovědnost a transparentnost, tak ano, to už je tam zmíněno, a samozřejmě zapojování eh, místních eh, občanských organizací, jak zmínila kolegyně z ECR, to je eh, další důležité pozměnění, které by se dalo podat, návrh, který by se dal podat, dále projektové dluhopisy, o těch se zmínili mnozí z vás, já tady souhlasím, u projektových dluhopisů víme, že je to v pilotní fázi a my se pokoušíme o kritické hodnocení a žádáme banky, aby činili to tež, protože víme, že některé ty projekty eh, eh, byly, nebo vykazovaly určité nesrovnalosti v některých regionech a my žádáme banky o názor. Proč je tam zmíněn eh, pouze projekt Castro? Tak je to proto, že byl první z nich, proto, jsem, proto je do té zprávy napsaný. Žádný jiný důvod to nemá, samozřejmě o tom můžeme dále diskutovat. Velmi se mi líbila zmínka o tom, že ve správním, ve řídícím výboru je pouze jedna žena. Kolegyně mě nyní neposlouchá, nicméně já souhlasím s, jejím, s její připomínkou. A tím bych skončil, protože vím, že nám dochází čas. Chtěl bych říci zástupci EIB, že mu děkuji, že k nám dnes přišel. Eh, vážím si jeho komentářů a děkuji Evropské investiční eh, bance za eh, ten velice příjemný pracovní den, který jsem strávil v Lucemburku. To bylo velice důležité a já bych chtěl ještě říci, že my bereme na vědomí všechno, co Evropská investiční banka udělala a jaké kroky podnikla a e, parlament o to žádal ve svých zprávách a e, často e, tedy konstatujeme, že vítáme akce v oblasti transparentnosti a dalších, ale také samozřejmě roli parlamentu je hodnotit kriticky další problémy. Já nemám čas zmiňovat se o všech bodech, o kterých jste hovořil, ale určitě někdy jindy bude čas na hloubkovější debatu o těchto problémech. Děkuji vám. Děkuji. Eh, prozradím vám časový harmonogram. Lhuta pro pozměňovací návrhy je 15. prosince ve 12 hodin. Rozprava o pozměňovacích návrzích 8. ledna. Hlasování v Ekonu 27. ledna. Hlasování na plenárním zasedání 10. března. Děkuji vám. A nyní se můžeme přesunout k dalšímu bodu. A eh, já bych chtěl eh, přivítat kandidáta na předsedu jednotného výboru pro řešení krizí. Dear colleagues, please. Vážení kolegové, prosím, posaďte se, abychom mohli začít abychom mohli začít s veřejným slyšením eh, kandidáta na pozici předsedy výboru pro jednotné řešení krizí. Vítáme tady doktorku Elke König, eh, je to eh, předsedkyně BaFin, což je bankovní regulátor v Německu. Jak víte, doktorka Koenig byla vybrána komisí jakožto kandidátka na funkci předsedkyně výboru pro jednotné řešení krizí členové pracovní skupiny pro bankovní unii eh, už absolvovali neformální výměnu názorů eh, s, za zavřenými dveřmi a to 26. listopadu, poté co se dostala na užší seznam komise. A my děkujeme za to, že mezi nás přišla a to jak během té neformální fáze procesu, která umožnila poslancům vyhodnotit všechny kandidáty z užšího seznamu, tak i e, děkujeme za to, že dnes přišla před nás výbor během veřejného zasedání. E, to, tato druhá fáze má důležitou roli při zvyšování transparentnosti, Eh, předsedkyně SRB vůči eh, Evropskému parlamentu a také umožňuje eh, poslancům rozhodnout se, zda schválí či neschválí preferovanou kandidátku komise. Jak poslanci vědí, výbor se sejde ještě jednou zítra na mimořádném zasedání, a které bude také veřejné a vysílané na internetu a vyslechne si pět kandidátů na pozice místopředsedy a členy SRB. Je to velice důležitá událost, která je velmi zásadní pro založení bankovní unie a je také významná pro náš výbor i Evropský parlament, který hraje rozhodující roli v zavedení eh, jednotného mechanismu řešení krizí a také v definování postupu, který bude plně Spojovat Evropský parlament tak, aby volení zástupci evropských občanů měli slovo ve jmenování eh, předsedy, místo předsedu a členů eh, jednotného výboru pro řešení krizi. A já nyní dávám slovo doktorce König na sedm minut na úvodní projev. Děkuji vám, pane předsedo, vážení poslanci eh, výboru Ekon, eh, eh, dámy a pánové. Je pro mě velkou ctí a privilegiem, že mohu znovu před vámi hovořit o jednotném mechanismu řešení krizí a o důležitém úkolu, který má plnit. SRM je logický a potřebný druhý pilíř bankovní unie. Právě tak jako SSMM, tedy jednotný mechanismus dohledu, eh, bude i eh, SRM na základě směrnice BRRD bude muset být subjektem, který změní pravidla hry a já bych k tomu velice ráda přispěla. Jestliže systémově důležité banky eh, se dostanou do problému, tak v budoucnosti budeme, mus, budeme moci tyto problémy vyřešit eh, řádným způsobem, který ne, bude na škodu společnosti jako celku a, což je důležité, budou ušetřeny peníze daňového poplatníka všemi prostředky, které naštěstí už brzy budou eh, nám k dispozici. Tak takže budeme volit bail-in a ne bail-out. Eh, SRB bude zajišťovat, aby eh, této prostředky byly správně nadávkované a patřičným způsobem podané, což je výzva, které já se společně s dalšími členy výboru eh, SRB velice ráda zhostím. Pomocí SRM doufejme eh, odstraníme několik problémů, které spolu úzce souvisí. Už nechceme dalšího límena a chceme se osvobodit od toho, od toho pokušení vyhýbat se případům, jako je Lehman, tím, že budeme udržovat banky pomocí peněz daňových poplatníků. Tím vlastně znovu potvrzujeme základní princip tržní ekonomiky, který e, nyní už, už příliš dlouho neplatí. A sice, že banky jako každé jiné podniky jsou odpovědné za to, co dělají. A právě tady já vidím největší výhodu BRRD e, jakož i SRM pro mě není cílem SRM organizovat eh, luxusní pohřby velké, velkých systémově důležitých institucí, eh, které selhaly. Eh, cílem SRM je zajistit stabilitu pomocí proaktivního přístupu a pomocí zajišťování zachranitelnosti, která by byla důvěryhodná a měla proto preventivní a, jak doufám, i disciplinární účinky. Musíme dát bankám i věřitelům jasně najevo, že se nemohou spoléhat na to, že stát přispěchá jim na pomoc, jestliže jejich obchodní model selže. Uvěřitelné, důvěryhodné plánování záchrany znamená, že SRB se bude aktivně účastnit odstraňování jakýchkoliv překážek pro zachraňování bank. Dalším důležitým aspektem je hladká interakce mezi SRM a e, národními orgány, e, jednotným dohledovým mechanismem samozřejmě komisí a samozřejmě také parlamentem. E, v podstatě plánování záchrany musí být úměrné, proporcionální a brát v úvahu velikost a složitost dotyčných institucí. V případě, že instituce e, zkrachuje nebo je pravděpodobné, že zkrachuje, tak SRM musí zajistit rovné hřiště mezi e, jednotlivými zeměmi a také mezi jednotlivými bankami. A to platí i v případě, kdy budeme muset použít prostředky z rezolučního fondu. Ale e, upřímně řečeno, nedopustíme, aby k, tom, k takovéto situaci vůbec došlo. Proto je velice důležité, aby banky měly dostatek vlastní vlastních prostředků k dispozici, které budou moci být použity v případě záchrany, tak, aby ztrátu nesli držitele dluhopisů a aby banky mohly být restrukturalizovány tak, aby problémy mohly být vyřešeny nebo reorganizovány eh, řádným způsobem. Takže tady nejde o nějaké vzkříšení, ale o restrukturalizaci. Eh, z tohoto důvodu BRRD stanovuje minimální požadavky pro vlastní finance a způsobila pasiva, tedy zkrátka MREL. Tímto návrhem na totální kapacitu absorpce ztrát, což je TLAC, Rada pro finanční stabilitu postupuje stejným směrem, ale jde o krok dále. Kromě toho budeme potřebovat pravidla, e, kterými zajistíme likviditu během záchrany, tak abychom se nemuseli uchylovat ke státu. Na tom e, už nyní rezoluční e, orgány na celém světě začaly pracovat právě tak jako FSB. Velké systémově důležité banky operují zejména na globální úrovni a proto e, otázky na odpovědi e, také můžeme nalézt pouze na globální úrovni. Je proto nutné, aby SRB e, jednal jako silný evropský vyjednavací partner a aby se účastnil tvorby evropského i globálního režimu záchrany. Já bych velice ráda přispěla k dalšímu pokroku v tomto vývoji spolu s kolegy z SRB a také se všemi dalšími aktéry, což mimo jiné znamená dobrou spolupráci eh, mezi domovskými a hostitelskými úřady a také eh, je potřeba jejich vzájemná eh, pevná důvěra. A já pevně věřím, že jediná tvrdá měna je tady vzájemná důvěra úřadů. A u tím bych skončila. Těším se na vaše otázky, jenom bych ještě zopakovala jednu myšlenku. Vy, poslanci Evropského parlamentu jakožto zvolení zástupci evropských občanů budete pečlivě sledovat práci SRM a e, SRB a my vám budeme skládat účty, což podle mého názoru není potřeba vůbec zdůrazňovat, je to jasné a nepostradatelné. A s těmito slovy bych vám chtěla poděkovat za pozornost. Děkuji vám, doktorko König. Děkuji také za slova o parlamentu a o skládání účtu. A nyní dávám slovo prvnímu řečníkovi, kterým je Burkhard Balc. Děkuji vám, pane předsedo. Paní König, je hezké, že tu dnes znovu jste s námi ve výboru. Já mám dvě otázky na vás. Za prvé eh, bych chtěl eh, uvést určitý příklad ze svého volebního obvodu i z dalších událostí, které, nebo z ústavu, které jsem v Německu navštívil. Neustále se mě ptají, jak jste daleko se záchranou bank, protože my, daňoví poplatníci, budeme dále muset platit za záchranu bank. To je má první otázka. A eh, druhá otázka zní, Eh, pokud budete eh, potvrzena ve své funkci, eh, tak za vás bude odpovědná Evropská komise. A mě by zajímalo, budete spadat pod Evropskou komisi a jak budete bránit svou nezávislost vůči politickému vedení komise a jak tedy vůči ním se budete patřičně vymezovat. Děkuji. Děkuji za tuto otázku. E, já vám pro jistotu odpovím německy. E, nejprve jste se tedy ptal, e, na to, zda daňoví poplatníci ještě někdy budou muset platit, anebo jestli už nebudou nikdy muset platit. Já myslím, že musíme férově říci, že v dnešní době e, už jsme na tom mnohem lépe. Máme banky, které jsou silněji kapitalizovány, máme SSM pro e, velké banky a pracujeme nyní na druhém pilíři eh, bankovní unie. Eh, na druhé straně eh, ale bych byla velice opatrná a neříkala nikdy, protože musíme sami si uvědomovat, že tím, co tvoříme, vlastně jsme vytvořili předpoklady pro to, aby se to už nikdy nestalo, ale ještě nám zbývá mnoho kroků v tomto systému, takže já bych raději neříkala nikdy, ale myslím si, že jsme mnohem lépe připraveni a máme mnohem víc, udělali, jsme mnohem více kroků správným směrem tak, aby eh, bylo velice nepravděpodobné, že by platili daňoví poplatníci. Nezávislost na komisi, respektive nezávislost eh, eh, SRM a její bránění já mám tu zkušenost, že nejlepší řešení je být nezávislá eh, tak, že člověk zkrátka jasně říká, co si myslí a za čím si stojí a eh, gremium také má jasnou linii a je potřeba, eh, je potřeba vědět, co si myslím a i ne je občas potřeba říci. Znáte situaci německou, eh, kdy má ministerstvo financí eh, odborný dohled a já si myslím, že ještě nikdy jsem nepracovala tak nezávisle jako prezidentka Bafinu ale a velice ráda bych se vyhnula nepříjemným překvapením v tomto ohledu. Děkuji za SD Jakob von Weizsäcker. Děkuji vám, pane předsedo. Paní König, mě by zajímalo, abych navázal na otázku Burkarda Balce. Já bych se chtěl zeptat na schop na schopnost fondu, eh, který bude mít 55 miliard. Bude to stačit v případě eh, vysoké zátěže? Ptám se proto, že když se podíváte na literaturu o bankovních krizích, eh, tak Samozřejmě něco z toho pokryje kapitál na bail-in, ale hovoříme tady o přes 20 HDP, které bude potřeba. A e, to bude vlastně 20krát až 40krát více, než kolik je 55 miliard, které se budou hromadit po dobu 8 let. Takže já se vás ptám znovu, e, jak si myslíte, že ta čísla budou vycházet v reálném životě, pokud někdy, doufejme, že ne, ale pokud někdy e, budeme konfrontováni se systémovou bankovní krizí? Děkuji. Já si myslím, že e, odpověď, e, která je na snadě zní, že musíme proaktivně plánovat záchrany bank a musíme e, se postarat o to, aby ten fond vůbec nikdy nebyl potřeba. A jak toho dosáhnout? Za prvé tak, že banky by měly být bezpečnější. Já jsem se musela usmívat o víkendu, když jsem si přečetla, že jestliže SSM nebude plnit práci, tak SRB bude velice osamělá organizace, ale ale eh, teď eh, vážně. My potřebujeme velice úzkou spolupráci a už velice, ve velice raných fázích procesu musíme řešit nadcházející problémy týkající se zachránitelnosti. Vždycky lze eh, tvořit různé scénáře a ptát se, kolik kapitálu banky potřebují. Někteří akademici žádají zhruba 30 kap, a, a, a upřímně e, řečeno, e, probíhaly také bankovní krize na konci 19. století a tehdy to bylo 30 kapitálu. Já si myslím, že kapitál není jediný argument a to tež platí i o fondu. Nicméně, vzhledem k tomu, že tento fond vznikne během následujících osmi let, myslím si, že je možné dobré se zamyslet nad eh, kapacitou tohoto fondu, ale já si myslím, že by bylo lépe na ten fond příliš nesahat, protože eh, plánování řešení eh, krizí řeší část problému. Jestliže jaksi spadne obloha z nebe, tak ten fan, fond by ten problém nevyřešil. Nicméně pro tu minulou krizi, která byla, by býval byl velice dobrým řešením. Děkuji. Dalším řečníkem za ECR je pan Bernd Luke. Děkuji. Paní Kenich, vítejte do Evropského parlamentu, vítejte do výboru pro hospodářství a měnu. Já velice vítám to, že jste se zavázala snížit zátěž na daňové poplatníky nebo ji dokonce zredukovat na nulu, i když já v této otázce poněkud sdílím skepsy pana von Weizsäckera. Ale pokud si představíme tu možnost eh, pomocí bail-inu osvobodit daňové poplatníky, tak samozřejmě víme, že u bail-inu je jiná forma zátěže, která opět dopadne zpátky na občany. Zejména tady mám na mysli eh, životní pojistky, důchodové fondy a eh, další, které vlastně to jsou úspory, které byly svěřeny pojišťovateli a to potom tedy jde do kasy velkých bank. A já bych se zeptal e, následovně. Pokud, když hovoříte o proaktivních řešeních, tak to patrně obsahuje také to, že nyní se zabýváte základními mechanismy e, bail-inu a sice do jaké e, míry může být bail-in proveden, když se banka konkrétně ocitne v krizi. Mohla byste informovat náš výbor o tom, do jaké míry je polit ty, ty, ty političtí, politicky citliví e, investoři budou muset sáhnout do kasy a do jaké míry budou stejně muset být zapojeni občané e, do záchrany bank prostřednictvím těch úspor, které svěřili bankám. Do jaké míry ti budou e, nést zátěž? Takže mohla byste nás informovat jak si o odhadech procentuálních odhadů eh, bail-inu při záchraně bank eh, je to u, u politicky citlivých institucí? Eh, pane Luke, eh, já vám dávám zcela zapradu v tom, že když se zamyslíme nad nástroji bail-inu, tak musíme se zamyslet nad třemi věcmi. Za prvé ta výše, která musí být k dispozici, eh, dále také kvalita, tedy musí to být kapitál, který je regulován v rámci toho postupu a dále je tu otázka, kdo může tyto nástroje držet. To je potřeba objasnit vyjasnit a samozřejmě někdo musí tyto prostředky držet a v konečném důsledku za vším tím na konci řetězce jsou daňoví poplatníci. Nicméně musí být možné eh, prostřednictvím eh, ustanovení výše eh, bail-inu, respektive toho MREL, také rozhodnout o kvalitě a o tom, kdo bude co držet. A také zavést určitá omezení u některých institucí, kdo co může držet a tady, eh, abychom měli eh, rozumné řešení, eh, tak v podstatě je potřeba takové řešení, které by nevyvolalo strach z řetězové reakce. Musíme také samozřejmě být i odpovědní parlamentu, to je jasné, a já tedy předpokládám, že s námi budete zacházet koncepcionálně a že budeme vést dialog mezi našimi institucemi. Thank you. Next speaker. Děkuji Fabio de Masi za GUE. Ja, guten Tag, Frau König. Erst einmal hat's mich... Dobrý den, paní König. Tak eh, mě těšilo, že jste eh, se postavila trošku po eh, proti paní kancelářce Merkelové, která tvrdila v Brisbaneu, že už nikdy nebudou daňoví poplatníci ručit za dluhy bank. Já bych chtěl eh, říct jednu věc. V Evropě debatujeme otázku eh, bankovní strukturální reformy, tedy rozdělování bank a eh, tady by to mohlo znamenat, že investiční plány komise, které jsou ambiciozní, by se mohly poněkud utlumit. Otázka je tedy, jestli potřebujeme tak vysokou ambici eh, komise. Eh, je to důvěryhodné. Za druhé, jak se stavíte k mm, bankovní, eh, řekněme, bankovním poplat, bankovnímu, bankovní daní svým způsobem, Eh, tak abychom eh, třeba mohli eh, francouzské banky dále pokračovat v repo obchodek a tak dále. Jak se tady k tomu stavíte? Pokud se týče strukturálních reform, já soustavně vycházím z toho, že tyto úpravy jsou důležité v rámci rozdělitelnosti bank. Ovšem je třeba eh, pamatovat, že to nejdůležitější už je v obsahem EBRD, e to znamená možnost strukturální změn u eh, bank a dosažitelnost toho v zájmu eh, rozdělení bank. Pokud se týče obsahu, tady to tématu eh, oddělit eh, malobchodní činnosti, či tady zase eh, se ukazuje, že takové malé pravidlo eh, může vyvolat eh, mnoho stránek eh, dalších otázek, ale samozřejmě určitá úprava té možné restrukturalizace určitě musí být prostě co si potřebuje, potřebuje dopracována. Ale je důležité, aby ty strukturální reformy byly možné, a aby bylo možné jim to eventuálně nařídit. Co se týče té bankovní daně, tak samozřejmě to je vytváření fondu, který je důležitý, aby tedy v něm byly ty prostředky, které by mohly být potřebné. A jinak eh, ta eh, debata, která se tady odehrává v Brutelu, tady se řeší problémy, tedy to takové, aby tedy eh, ty prostředky vůbec byly k dispozici, ale já musím říct, že nejsem informována úplně o posledním vývoji. Děkuji vám. Pan Urtason za zelené. Děkuji. Děkuji, eh, že jste tady mezi nás přišla. Eh, některé banky v eurozóně jsou asi příliš veliké na to, aby bylo možné nechat je zkrachovat. Eh, já bych velice rád věděl zcela konkrétně. Vy, eh, jakožto předsedkyně SRB, mm, tedy trvala byste na tom, aby každá banka byla rozdělitelná. Já vás mohu ujistit, že to pro mě bude to nejdůležitější. Já si myslím, že eh, to skutečně je nejdůležitější role pro SRB a že tedy eh, je důležité, abychom měli plány, jak postupovat, eh, jak rozdělit jakoukoliv banku bez ohledu na to, že je momentálně používána, tedy považována za příliš velkou ale my tedy doufáme, že to nebudeme muset použít, ale chceme ty nástroje mít. Děkuji za FDD Markovali. Ano, děkuji, pane předsedo. Jenom jeden dotaz rychlý. V rozpočtu 2013 jedna z největších banek, Německá banka, má, má 20krát, eh, deriváty 20krát větší, než je celé HDP eh, v Německa. Já bych chtěla, já, promiňte, je tady problém v překladu do Němčiny. Hmm. pokusím se bez mikrofonu. Takže v rozpočtu na 2013 jedna z největších evropských bank, Deutsche Bank, eh, má, že má 53 celých 53 eh, trilionů eh, derivátů, což je dvakrát HDP Německa. A já bych chtěla chtěl, abyste ujistila eh, přispěvatele, tedy daňové poplatníky německé i evropské, že eh, nebudou moci přispívat i na tento, na tento rozpočet. Děkuji. No, eh, my se tady nebavíme o jednotlivých bankách, ale jak už jsem řekl, řekla v odpovědi na otázku pana Balce, zajistit to, že nikdy eh, nevznikne určité riziko, když eh, se potácí velká instituce, no tak to asi není férové toto předpokládat. Ale my můžeme postupnými kroky eh, zvýšit bezpečnost všech těch institucí a stále ještě pracujeme na problematice jejich rozdělitelnosti. Asi tak bych to sformulovala. Děkuji. Eh, já bych eh, chtěl si eh, kolegu, že máme pětiminutové sloty a máte možnost tady klást doplňující otázky v jejich rámci. Děkuji. Paní předsedkyně, vy jakožto předsedkyně tohoto SRM, vy jste měla řídit krize bankovní, které se dějí v Evropě a měla byste tímto mechanismem přispět k rovnováze bank. A já připomínám ten princip buy-in. Zdá se, že to znamená, že se pomáhá eh, soukromým eh, klientům bank. Jako kdyby klienti nebyli také daňoví mm, poplatníci. To vše by se mělo dělat proto, aby veřejné banky nebyly eh, nacionalizovány. Eh, zákazníci bank by měli být ochráněny 100 000 eury a toto, tato limit by měl být eh, snížen díky bankovní unii, jelikož se jedná o jednotný mechanismus rezoluční, měl by zřejmě čelit také simultánním krizím. Moje otázka je technická. Podle jakého pravidla a kdo bude vlastně hospodářovat nesystemickou krizi banky? Vaši, to bude vaše instituce nebo národní instituce? A druhá otázka se týká koncepce, kterou vy budete mít na vašem místě, to je, když budete když budete zachraňovat, eh, za, budete chránit eh, budete chránit banky soukromé nebo budete chránit, nebo budete chránit eh, klienty této banky, tak jak tomu docházelo například na Kypru. Děkuji. Thank you. Uh, first of all... Děkuji. Tak především k té otázce malých bank, tak eh, to bude eh, na zodpovědnost eh, národních úřadů v rámci nebo ve spolupráci tedy s tím mm, SRB, to bude takové zastřešovací opatření. Každopádně přejeme si mít stejná pravidla pro všechny, stejná standardy pro všechny. A skutečně ty méně, méně eh, důležité banky, eh, ty se budou řešit na národní úrovni. Otázka eh, spořitelen. No, určitě ne. My musíme zajistit, že respektive musí být jasné, že eh, fungují v prostředí, které má určitá rizika, takže eh, nelze eh, k tomu přistupovat tak, že zisky budou privátní a za rizika bude ručit veřejný daňový poplatník. Já se snažím být proaktivní. Každá krize, které se podaří zabránit, je lepší než sebelepší plán na vybřednutí z krize. Děkuji. Nyní Danuta Hübner. Děkuji, pane předsedo. Eh, paní doktorko Keniková, já si myslím, že SRM jsme vytvořili prostě proto, že je důležité, aby tyto otázky se řešily na evropské úrovni, protože tady to řešení je eh, lepší. Eh, nicméně máme ještě pořád mnoho oblastí, které je třeba doladit eh, v zájmu funkčnosti a efektivnosti SSM a SRB Tady ovšem nemáme harmonizaci, všechno se to točí kolem národních eh, specifik, eh, máme obrovskou paletu eh, dozorových orgánů a postupů a standardů, které uplatňují tyto orgány. Máme také neharmonizované insolvenční zákony v českých zemích a to znamená, že to je, jsou velké komplikace a e, často ty e, národní e, orgány zodpovědné, ty jsou, tu jsou součástí ministerstva, tu jsou nezávislé. Čili má otázka zní, do jaké míry tato roztříštěnost může být na úkor efektivnosti a účinnosti vaší práce? myslím, každodenní práci. A kdyby se vás někdo zeptal, abyste si vybrala, eh, které oblasti byste chtěla harmonizovat v zájmu lepšího eh, výkonu své práce. byly by to národní zákony o eh, insolventnosti nebo garanční schémata, nebo co myslíte tedy, že by bylo nejvhodnější harmonizovat? tak aby vaše práce byla bezpečnější a snadnější. Tak eh, především bych řekla, že se potýkáme eh, s rozdílnými postupy eh, dohledu a také metodami řešení mm, problému, protože je to na začátku. Každopádně, co se týče Eh, řešení či rozpouštění bank, rozdělení bank, tak všechno to tady, eh, ty insolvenční zákony, eh, zákony o ustanovení společnosti a korporaci a tak dále, to všechno, to všechno nás ovlivňuje. My tady máme ten mechanismus SSM a musíme říci, že nevždy za ten rok eh, nebo léta fungování eh, jsme eh, řešili problémy vyplývající z různosti, ale vždycky se to nějakým způsobem vyřešit podařilo. My nyní máme ten Single Resolution Mechanism a snažíme se, aby celý ten eh, sít národních orgánů pro eh, tady obdobám SRB eh, prostě aby to fungovalo lépe. A já bych je nestavila proti sebe insolvenční zákon versus zákon o ustávání společnosti, případně ty záruky na vklady. To nevím. A ještě bych možná přidala jednu věc. Já musím říct, že jsme udělali hodně v Evropě eh, BRD, z BRD, to se, tam se vyřešila spousta eh, přeshraničních problémů, ale taky eh, řešíme de facto eh, takové ty eh, problémy s mezinárodními bankami, které fungují u nás, americkými, azijskými. No a tady nás ještě čeká spousta práce. Děkuji, pan Alfred Sand. Oui, euh, je pose la question de M. Bayet qui n'est pas présent. Madame Koenig, la Commission européenne vous a... Evropská komise vás navrhla, abyste e, se zabývala SSM a abyste se tedy zabývala i těmi bankami, které e, jsou úpadkové v Evropě. Podle tohoto mechanismu v eurozóně budete mít fondu a budete mít k dispozici 55 miliard eur e, až do roku 2024. Ten mechanismus by měl být jedním z pilířů Evropské mm, bankovní unie. Ale e, přesto, že existuje přísnější regulace, tak banky investují do toxických e, produktů. E, podle stres textů bylo vidět, že naše banky jsou ještě velmi fragilní. Dvě z šesti bank propadly v těchto testech, tak jaké závěry z tohoto vyvodíte? Jaké jsou cíle vašeho mandátu v tomto směru? To byla otázka mého kolegy. Uh, I think first of all my... Eh, především eh, ty evropské zátěžové testy vnímám trošku jinak, poněvadž já vycházím z finanční krize a vidím, že jsme už eh, ušli velký kus cesty, ale ano, je tady pořád ještě hodně bank, které eh, nesplňují zátěžové testy a teď je tady třeba mm, prostě určité rehabilitace, jak já tomu říkám. No a eh, moje odpověď je, je taková, že potřebujeme úzkou spolupráci mezi SRM a SSM poněvadž eh, ten eh, jednotný dozorový mechanismus a to je jedna věc a eh, pak ta, ten dohled nad bankami, to se týká jak kapitálu, tak také zřízení rizik a řešení slabých stránek bank. a jejich plánování eh, s tím eh, plánováním rozdělení bank eh, pod SRB, to by mělo podněcovat banky k tomu, aby čistili své bilance od rizik. Měli by si prostě zajistit eh, jakési cesty získání kapitálu. Thank you. Uh... Děkuji vám. Pan Hökmark. Děkuji vám. Eh, já bych se chtěl zeptat na to, jak se díváte na současnou situaci v evropském bankovním sektoru. Tím myslím, jaké pobídky tady jsou Řekla byste, že dnešní banky e, příliš riskují, že riskují více, než by měly na základě domněnky, že je zachrání stát? A nebo byste řekla, že že právě proto by měly být dekapitalizovány. Zátěžové testy prokázaly problémy u několika bank a myslíte si, že to je příčinou té naděje nebo té domněnky, že budou zachráněny státem? Protože BRRD by měla změnit tuto naději, alespoň taková je moje domněnka. Na to můžu odpovědět krátce. Souhlasím s vaší domněnkou, že BRRD bude měnit pravidla hry a vlastně z vnějšího pohledu, když se podíváme na ratingy bank, tak zjistíte, že ratingové agentury v podstatě už odstraňují tu garanci ze strany státu. A e, banky, jako každé další podniky, jsou odpovědné za své aktivity v dobrém i zlém. A e, proto si myslím, že když se teď podíváme na eh, kupující z jedné země, tak za minulých, za minulých několik let jsme eh, zaznamenali odstraňování rizik eh, společně se zvyšováním kapitálu, což neznamená, že všechny banky jsou na tom tak, jak by měly být, ale souhlasím s vaším předpokladem, že většina z bank pochopila smysl BRRD a zařídili se podle něj, což ale ještě může nějakou dobu trvat.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 Paní Koenig, jste spokojená s strukturou bankovní unie a zejména s pravomocemi a kompetencemi mechanismu řešení krizí? Nemyslíte, že byly příliš nadiktovány politickým kompromisem? Například eh, eh, pravomoc zasahovat je v Německu drasticky omezená oproti dalším zemím, jako je například Francie. Nebude eh, to vést k nesrovnalosti, k nesrovnatelnosti zacházení s bankami v různých systémech. Dále, eh, jak myslí, do jaké míry si myslíte, že politická kritéria budou ovlivňovat rozhodnutí eh, vašeho výboru? Budete razantně řešit například problémy um, um, Malty a Kypru, ale opatrněji budete řešit velké banky z Německa nebo Francie? A konečně, eh, plánujete nějakou koordinaci a spolupráci mezi SRM a eh, Mezinárodním měnovým fondem? Jestliže ano, eh, jak myslíte, že by se tato spolupráce mohla odvíjet? Děkuji vám. Pokud jde o pravomoc intervenovat, tak já myslím, že jsme všichni viděli v, v médiích grafy těch velice složitých mechanismů. Já jsem poměrně pragmatický člověk a e, využívám to, co je k dispozici. Možná někdy vznikne nějaká revizní doložka, jestliže političtí vůdcové se shodnou na tom, že je potřeba lepší verze, ale upřímně řečeno, e, pro mě je to, je to je důležité to, abychom byli proaktivní a abychom e, usilovali o hodnocení zachranitelnosti a abychom e, nečekali až to nastane. E, do jaké míry si myslím, že politický tlak bude, respektive nebude e, ovlivňovat e, náš orgán, pokud jde o problém velkých bank versus malé banky nebo velké země versus malé země. Tak já si myslím, že všichni jsme oddáni evropské věci a zajištění rovného hřiště. A to pro mě znamená proporcionalitu i v plánování záchrany bank. Není potřeba stejný plán pro malou a nesložitou banku jako pro velkou mezinárodní eh, velice složitou banku. Ale samozřejmě ten systém platí pro všechny, včetně eh, bude-li to potřeba eh, jak, jakékoliv banky. Takže já si myslím, že to je spíše eh, na osobních pocitech. Je velice těžké tlačit na mě, abych dělala něco, o čem si nemyslím, že je to rozumné. A k té poslední otázce. Eh, vy jste se zmínil o Mezinárodním měnovém fondu. Pro SRB nebo pro SSM bude velice důležité být, že bude evropským hlasem v těchto diskuzích které jsou nyní mnohem techničtější při řešení jakýchkoliv zbývajících překážek pro záchranu bank, zejména se to týká přeshraničních překážek. A pokud jde o argumenty e, o tom, že e, něco je špatně a vyznáte spoustu lidí, kteří mají dobré nápady, tak já si ráda vyslechnu dobré nápady, ale potom e, my budeme mít velice jasno v tom, jaká je za nás cesta vpřed ale je vždycky těžké, jak si říct, co bychom udělali, kdybychom se do té situace dostali. Děkuji. Pan Brian Hayes. Děkuji vám, pane předsedo, a e, paní Krenek, vítejte v našem výboru. Já mám tři e, otázky. Eh, za prvé, mohla byste nastínit eh, tu úroveň spolupráce mezi SSM a eh, SRB? Jak si myslíte, že ta spolupráce bude probíhat? Jak si myslíte, že by měla probíhat? Protože máme velice robustní systém se zátěžovými testy a myslím si, že tady existuje důvěra. Ty testy byly provedeny velice rázně. Je samozřejmě možné, že se pletu, ale myslím si, že země mimo eurozónu se připojí k SSM, tak jak na to mají nárok, protože se to stane zlatým standardem kapitalizace a mezinárodním e, měřítkem. Ale mě by zajímalo, e, já jsem se na to tež ptal paní Neuer a je to otázka na otázku, e, je to otázka na vztah s centrální bankou. Jestliže SRF bude mít přístup k financím, tak kde se ty finance vezmou? Bude to z rozpočtu členských států nebo z rozpočtu Evropské unie? A jak se to ustanovení spustí? E, poplynou peníze do toho fondu na e, ad hoc principu a nebo průběžně z členských států? A dále, určitě znáte ten argument přechodu, že, že by měla být určitá přechodná doba mezi dneškem a e, spuštěním plného provozu že by teda měla být tranziční, tranzitní doba. E, jaký je váš názor na tento aspekt? Děkuji. No, pokud jde o spolupráci mezi SSM a e, SRM, myslím si, že e, tato spolupráce musí být velice úzká. SSM, tedy jednotný mechanismus dohledu, má na starosti eh, dohled a eh, zároveň je to eh, orgán, který je eh, tou první eh, institucí, která odhalí, že banka eh, je v problémech. A pouze když to neodhalí, tak SRM je musí tlačit patřičným směrem ty banky. A my víme tedy, jak funguje řídící výbor SSM a myslím si, že odvádí velice dobrou práci. Já bych tady očekávala velice pevnou spolupráci jak u e, plánování e, záchrany a e, poté tady plány rezoluce bank. Jedno bez druhého nejde, je zapotřebí koordinovat přístup k bankám, jinak banky budou mít pocit, že v pondělí říkáte A a v úterý B a ve středu se vás zeptají, co tedy vlastně chcete. Takže já se velice těším na tuto spolupráci a očekávám, že bude bezproblémová. Dále, pokud jde o e, fond jednotného řešení, tak e, kam se obrátit pro finance? E, já si myslím, že ten backstop by měl přijít ještě dříve, než jste řekli, a hned ze začátku by měl fond být schopen poskytovat půjčky nebo alespoň mít nějaký nástroj pro nouzové eh, poskytování půjček, který by, eh, doufejme, eh, zamezil tomu, abychom se museli obracet o finance na národní nebo evropskou úroveň, protože tedy eh, je zapotřebí získat je spíše od soukromého trhu nebo každý, kdo by měl zájem eh, půjčit, tak jak to říká nařízení o SRM, pokud jde o backstopy. A eh, konečně já vždycky jednu otázku zapomenu. Prosím, mohl byste zopakovat poslední otázku? Dobře, Pokud e, to já chápu správně, tak v roce 2015 e, má SRB zahájit činnost. E, teď máme tedy rok 2014, kdy se spouští SSM. Ale myslím si, že bychom měli ten čas vynaložit dobře a hned od začátku dobře spolupracovat s národními úřady. Z předchozích debat na národní úrovni Vím, že mnozí z nás už nyní začali, takže bylo by velice užitečné učinit ten první krok a zjistit, jaký bude záměr eh, naší eh, organizace, jakým směrem chce jít a abychom eh, tak jak to bylo u e, e, SSM, e, tak bychom měli také mít jakýsi manuál pro záchrany bank, podle kterého budeme postupovat a který by pomohl jednak příslušným úřadům členských států a také bankám, tak, aby hned od začátku banky věděly, co očekávat. Čímž se vracím vlastně k tomu argumentu, že banky by měly očekávat, že se budou muset vlastně postarat sami o sebe. Já v principu nemám nic proti, přechodné období, proti přechodnému období, ale ten argument je, že některé banky to budou mít problémy splnit vzhledem k jejich historii. E, já se omlouvám, já jsem hovořila o e, přechodném období, tedy, tedy o přechodu z národní úrovně na evropskou úroveň. E, pokud je o přechodné období pro platby, tak tady bych musela proskoumat detaily. Já nejsem proti tomu. Eh, z hlediska eh, likvidity je to tedy tak a z hlediska kapitálu je potřeba mít jasno v tom, že nemůžeme eh, sami sebe dostat do situace, kdy někdo řekne ve chvíli, kdy to budeme potřebovat, tohle je moc, protože to jsme nenaplánovali. Takže nesmíme být procykličtí, ale na druhou stranu já chápu otázky likvidity. Děkuji, Nina Gill. Děkuji, pane předsedo. Eh, doktor Kokenig, eh, ve finančním sektoru proběhly eh, značné reformy, ale zůstává tu problém velkých bank, které jsou too big to fail a které je příliš složité zachránit. A e, mou obavou je, že tyto banky dostávají implicitní dotace od daňových poplatníků prostřednictvím levnějších e, nákladů na financování. Takže důležitá otázka, jak budete řešit ten přetrvávající problém bank too big to fail a dále, co si myslíte o strukturální reformě bankovnictví, včetně rozdělení bank v tomto kontextu. A dále, v případě eh, závažné systémové krize eh, problém záchrany velkých finančních skupin bude velice obtížný, vzhledem k tomu, že na evropské úrovni neexistuje schoda o eh, závazných mechanismech arbitráže. Jak tedy budete postupovat při záchraně velké systematicky významné eh, bance, eh, která bude operovat pod několika dohledovými režimy? To jsou takové složité případy a eh, podobné je to u, jako, jako banky Fortis v minulosti a další. Děkuji. E, já myslím, že se všichni shodneme na tom, že ty největší banky, a to nejen v eurozóně, ale na celém světě. Pokud musíme zachránit e, jednu banku velikosti e, Deutsche Bank nebo JP Morgan, tak to vždycky způsobí určitý rozruch nebo určitý poprask, ale v když se na to podíváme, tak potom není žádné jiné řešení, zvláště u těch bank, které mají eh, solidní program obnovy a také program záchrany, a to zejména u těch, které se zabývají strukturálními otázkami. Pokud jde o ty banky too big to fail, tak eh, tady se tedy se příliš soustředujeme na velikost, zatímco když říkáme příliš složité, too complex to fail, tak tady zdůrazňujeme spíše složitost vzájemné vazby a tak dále. A to je jednodušší řešit a e, do této míry BRRD a e, SRM nám dává eh, nástroje do ruky. Ale vy jste se zmínila o jednom velice důležitém bodě, pro které zatím nemáme pořádné řešení. Všechny ty banky, na které eh, se soustředujete, pracují eh, na globální scéně a nemáme žádného globálního regulátora, což znamená, že pravděpodobně budeme muset zvolit stejnou cestu, e, jako, e, jako se rozhodly e, národní orgány, a sice, že existují skupiny pro krizový management, kde spolupracuje hostující a hostitelská jurisdikce a musí se shodnout na nějakém plánu záchrany. A musí se také shodnout na financování pro různé části skupiny, protože máme tu jednak malé měřítko a jednak velké měřítko. Jestliže opravdu dojde na krizi, tak jak jsem říkala, je, nejspolehlivější měna je vzájemná důvěra mezi regulátory. Takže domovský regulátor, což bude SRB pro evropské banky, bude schopen e, vyřešit její problémy v zájmu celé skupiny. E, jinak vlastně dojde k nějakému vyčlenování prostředků a v podstatě se vyprázdní ta evropská strategie. Děkuji, jenom objasnění. Takže vy jste připravena se, jak si spolupracovat s těmito skupinami pro krizový management? Tyto výbory nebo skupiny budou muset stejně být založeny, ale myslím si, že u velkých e, bank to budou skupiny pro krizový management, protože tady budou ve hře i další e, složky, které nepůsobí v Evropě. Eh, Spojené království a USA nedávno eh, vyhlásili takové pravidlo, eh, ale v, pokud jde o to plánování, co by se stalo kdyby, tak takové plánování zoufale potřebujeme, protože je potřeba vědět, jak budou reagovat ostatní a je potřeba, aby existovala důvěra mezi regulátorem v této oblasti. Děkuji, pan Werner Langen. Děkuji, paní Knych. Vaše kompetence, vaše kompetentnost je zcela nesporná a e, myslím si, že vás čeká zpracování ještě mnoha nespracovaného. A proto je tu mnoho otevřených otázek a e, já bych se vás zeptal jako členky e, bazilejského výboru. Bazilejský výbor minulý týden kritizoval některé části eh, evropské regulace. Eh, cituji, jde o eh, výjimky pro hodnocení derivátů, to bylo hodnoceno negativně a právě tak zhodnocení pro malé a střední podniky, pokud jde o jejich rizika, ale také zacházení se státními dluhy a e, já bych se chtěl zeptat, jak vy hodnotíte celkově e, ten regulační rámec, e, který je v podstatě takovým základním kamenem, po, kterém přejímáte, je to takový milník, od kterého dále přejímáte odpovědnost vy. Odchyluje se to od regulačního systému o USA například, a, nebo je to tak, jak tedy rozhodl bazilejský výbor? Děkuji nejprve za kompliment. Já můžu odpovědět velice krátce. Já sama nejsem členkou bazilejského výboru. To za nás přijímá výkonný ředitel pro bankovní dozor, ale samozřejmě znám to hodnocení bazilejského výboru a je to vždycky tak, že ten, kdo je kritizován, říká, že to jsou jenom maličkosti a že je to v podstatě hrubě nefér ale pokud jde o ten výrok o státních dlužnicích, tak tady ano, to je problém, který známe, ale je to tak, že z pravidla eh, ten, tedy, eh, kte, kte, tyto země mají nulové riziko a já si myslím, že ta úvaha není zcela v pořádku. Ale já se teď nechci pouštět do odborné diskuze. Já e, akceptuji, že neexistují e, dlužníci, kteří e, nečelí riziku a proto je tu ta otázka, jak zacházet se státními dluhy, ta by se měla prodebatovat. A k těm dalším bodům, tady má bazilejský výbor pravdu, máme tu určité od odchylky, ale také dobrý společný základ. A vy jste se ale ptal zejména na to, jak se dívám celkově na toto téma. Dostáváme se nyní z fáze deregulace, po finanční krizi nastala re-regulace. A myslím si, že nyní jsme dospěli do bodu, eh, kdy pokud jde o regulaci bank, tak ty podstatné stavební kameny už máme, což ale neplatí pro nebankovní oblast. Tady ještě zbývá prostor pro další práci eh, a Právě tak eh, pokud se podíváme na velké trhy, velké burzy, eh, tak tam eh, je ještě také co zlepšovat ohledně zachranitelnosti, ale podle mého názoru bychom pomalu přejít k implementaci a také k dohledu nad tou oblastí. Takže si myslím, že komentáře bazilejského výboru jsou zcela v pořádku. Thank you. Two colleagues asked to... Děkuji. Ještě dva kolegové se přihlásili do debaty a tímto uzavírám, eh, uzavírám řečnický seznam. Eh, paní Kenik, ještě by se rád vrátil k předchozí otázce. Já vím, že za eh, investory eh, stojí také, nebo za každým investorem stojí také daný poplatník, ale mě by zajímalo, jestli tady eh, to řešení bude mít také částečně podobu pojištění, sice Víme, víme, jak to tedy eh, funguje eh, u jiných eh, příjmů, nebo tak tam z toho vznikají potom už celá penzijní práva. Mě by zajímalo toto. Vy samozřejmě nebudete hovořit o jednotlivých bankách, ale jako celkově, co si představuje, co očekáváte, jestli tedy jak se to tedy bude týkat takového Eh, takové investici, která eh, má přímý vztah k budoucím penzijním zabezpečení, eh, jestli toto bude nějakým způsobem jinak ošetřeno a jestli tedy hodláte o tom vývoji informovat parlament. Ano, já myslím, že jsme si trošku nerozuměli. Já bych řekla, že především je třeba se ptát, kdo alespoň ty prostředky, které jsou nej exponovanější, kdo tyto prostředky tedy bude držet. A v této souvislosti FSP eh, jasně řekla, že tady eh, Týlek a podobně, že tady dal, eh, jiné banky se to rušit, ručit nebudou. To prostě tak je běžné i jinde já si myslím, že eh, tato úvaha eh, by eh, tady, že, že by se toto mělo rozšířit na jiné investice, tak to je třeba ještě hm, o tom pouvažovat. A samozřejmě, pokud hm, budeme uvažovat o něčem, co by se potom muselo projevit v regulačním rámci, tak pochopitelně Eh, pochopitelně o tom bude informován parlament. Tady eh, asi bychom šli eh, cestou toho, že bychom dávali určité meze, nakolik se do těchto rizikových nástrojů může investovat. Děkuji, mám taky ještě otázku. A já to vezmu anglicky, vzhledem k rozmanitosti. tak především eh, toto. Říkal jste, že pořád ještě v tom nebankovním sektoru jsou některá nevyřešená místa. Eh, nebankovní eh, sektor, já nevím, šedé bankovnictví, no to samozřejmě není přímo podřízeno evropskému bankovnímu dozoru. Vy jste o tom říkala pokud se týče celé té eh, debaty eh, eh, zrušení nebo ukončení SINASu, čili to je tento fond, a jak se tedy k tomu stojí, stavíte. A dále asi bychom se měli řídit doporučením FSM, že SINAS by měl mít stejnou regulaci, tedy prozíravé, o prozíravosti řízení jako jiné banky, protože Eh, oni se tváří jako něco jiného, jako prostě cash ekvivalent, což nejsou. Pokud se týče FSB, tak já samozřejmě vždy souhlasím eh, s pozici eh, FSB. Já si myslím, že in pozice FSP o SINEF, o tom tedy peně, fondu peněžního trhu, tak ne, že by měli mít tedy bankovní licenci, ale bylo by třeba uvažovat o mechanismu, a to je můj osobní názor. Já osobně eh, nevidím žádnou logiku v tom, eh, že by eh, si tedy měl být součástí fondu s proměrnou hodnotou. Ale já si myslím, že pokud se eh, týká ještě dalších oblastí. Ten eh, fond eh, peněžního trhu, to byl vlastně součástí Central Banking Parties, to je oni tedy k ní se přistupuje jinak a navíc v současné době jsou systémovou záležitostí, takže není jich mnoho a v případě pádu, je třeba se zajistit, jak to vyřešit, poněvadž eh, těžko si lze představit, eh, že by se eh, mohli nějak zotavit. Mr. Langen asked for very quick follow-up. Ještě pan Langen doplňující otázku. CCB, to jsou samozřejmě to je, derivace, to je eh, regulace derivátů, která se teprve realizuje. Máme tady pár výjimek pro deriváty, eh, které slouží pro, jako záruka pro určitých konkrétních eh, obchodů. A pak máme ještě penzijní fondy. Tady debata s komisí ukázala, že ty tři leté, ta tříletá výjimka že během této tříleté doby se nepodaří eh, vyřešit tu výjimku. To znamená, že komise se je přeje nyní eh, z té debaty o derivátech zcela vyjmout. Já chci být vždy eh, upřímná. Já jsem o tom tématu slyšel jenom krátce a moc o tom nevím, takže já hm, by se k tomu nechtěla teď vyjadřovat, ale ráda si to nastuduju a vrátím se k vám. Thank you, Dr. Koenig, for... Děkuji paní doktorce Koenigové za toto velmi eh, zajímavé slyšení. Děkuji všem kolegům. A jak víte, naše slyšení eh, dalších eh, členů budou dokončena zítra. Hlasování se bude 15. prosince, hlasování na plénu 16. prosince. Končím zasedání.